Mes chers collègues. les kolegové. Vous êtes avec moi? Už mě vnímáte? Dobře, tak jdeme na to. Začneme. Ano, takže ono to je trochu těžké začít takhle odpoledne. Paní Grapíny říká, že ano. Takže velice zajímavé, dnešní odpoledne bude velice zajímavé, protože začneme Začneme s zprávou pana Lundgrena o řidičích některých silničních vozidel určených pro přepravu zboží a cestujících počáteční a celoživotní vzdělávání a řidičský průkaz. Takže pan Lundgren nejprve a poté stínový zpravodajové a komisi, tu mám také, je tady komise, A samozřejmě, to nejlepší nakonec, samozřejmě stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru. Děkuji, pane Simonci, že jste přišel. Monsieur Pane Ungrene, jdeme na to. Tak, jdem na to. Thank you very much, Chair. Uh, well, this is my first report. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je eh, moje eh, první zpráva a pravděpodobně také poslední, eh, vzhledem k tomu, jak jsme to viděli včera večer, že tedy to zprávy budou na příště pouze pro velké skupiny. Takže toto je návrh směrnice o řidičských průkazech a autoškolách. Eh, já musím říci, že vítám návrh komise a smyslem tady je eh, zvýšit úroveň schopností a kvalifikace všech řidičů nákladních vozidel a autobusů v eh, celé Evropské unie. A de facto jde tady hlavně o to, aby si řidiči více uvědomovali nebezpečí na cestách, Eh, rizika, která je tam potkávají, aby se zlepšila takto bezpečnost. Já myslím, že eh, ten návrh eh, je napsaný dobře, aby docílil těchto stanovených cílů a nebudu podávat mnoho pozměňovacích návrhů. Možná jenom něco málo. My máme ve Švédsku systém učení se na pracoviště a to znamená, že v prvních fázích eh, nový řidič eh, je doprovázen eh, autorizovaným instruktorem a tedy takto ho provází všemi situacemi, což je naprosto nenahraditelné. A za druhé, já bych dal členským zemím, aby alternativně umožnili řízení vozidel Eh, vozidel až do 4,5 eh, tuny eh, na řidičák B. Je to tedy je to tedy proto, že například elektromobily jsou těžší, zejména díky bateriím, aby tedy vlastně stejná, aby tato vozidla stále spadala do té kategorie řidičského průkazu B. Také e, je třeba v si uměli e, pořadit s extrémními, s exter, e, exter, extrémními podnebnými podmínkami, jako je třeba mráz, sníh a podobně. A je třeba, tady myslím na to, aby třeba řidiči, kteří jezdí v, Alpa, v Alpách a podobných podmínkách, aby Eh, uměli také nasadit řetězy například. Také eh, chci, aby měli možnost eh, kontrolní orgány velice snadno se pomocí elektronických prostředků dozvědět, jakou de facto kvalifikaci ten či ona řidič má. Jinak ten zbytek, to jsou vlastně jenom vyjasňující pozměňovací návrhy, věci, které by mohly vést k různým interpretacím v různých zemích. Děkuji, pane Longrené. A nyní je naš, naše stěnová zpravodajka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu poslanci Longrenovi, protože eh, jako zkušený eh, řidič eh, velice dobře se ve zprávě postavil k tomu, co je skutečně potřebné a e, také se zaměřil na praktickou, praktické školení řidičů. Myslím, že e, to školení řidičů by mělo probíhat také tak, aby bylo atraktivnější pro mladé řidiče. A samozřejmě je třeba, aby se vše uznávalo, eh, tedy tato kvalifikace napříč Evropskou unii. My eh, jako stínoví zpravodaje, zpravodajové, eh, pokud se týče vyloučení vozidel do 3,5 tuny a tedy úprava také onoho váhového limitu ze 3,5 tuny 850 kg více, to by skutečně mohlo vést k vyššímu počtu elektromobilů a tím pádem snížení emisí. Také si myslíme, že je důležité, aby z působnosti této směrnice byly vyňuty, vyňaty eh, osoby, eh, které se e, učí na pracovišti, e, přičemž instruktor e, přičemž to, že instruktor by měl doprovázet příslušného žáka, tak to je, myslím, velice dobrá myšlenka. Také důležité je to, o čem rovněž hovořil pan poslanec, a sice, aby byl vyvíjen vyšší tlak na přípravu řidičů eh, pro nepříznivé klimatické podmínky. To se týká tedy nejenom řidičům v severských zemích, ale eh, problémy se sněhem máme také jinde na silnici. Ještě pár komentářů. Eh, školení řidičů Eh, já jsem se s tímto setkávala, hovořila jsem s různými lidmi o tom, jak se to prakticky provádí. Eh, školitele, eh, se školiteli jsem hovořila. Vyplývá z toho, co vím, že je zde příliš mnoho hodin stráveno teorií a bylo by možné více využívat internet a e-learning, ale je tady eh, poněkud eh, obtížné verifikovat, eh, co všechno se takto řidič naučil. Také se málo zkoušejí psychologické vlastnosti, čili to skutečně by se mělo jaksi upravit, jak při získávání řidičského oprávnění, tak potom e, v, dostateč, v dodatečných školeních. Tak je tady návrh, aby co několik let vždy bylo prováděno školení v rozsahu 35 hodin e, takových e, blocích. Často se tedy upozorňuje na to, že Eh, řidiči, kterým je víc než 50 a musí tedy eh, díl než 7 hodin v kuse sedět na školení, tak to není příliš eh, efektivní, takže tady je návrh, aby se ten sedmihodinový blok nějakým způsobem rozdělil třeba na půl a, a aby se to prostě více rozprýlilo na, na ten počet dnů školení. Také pan poslanec hovoří o e, vynětí způsobnosti směrnice e, podniky zemědělsko-lesnické, e, kde se řidiči vlastně zabývají jenom vlastním dopravou v rámci firemní činnosti na určitém místě. A já bych tady měla otázka, jestli by nebylo dobře, to je otázka na komisi, aby eh, bylo možné výjmout z této působnosti nejenom konkrétní firmy, ale třeba eh, doprava zboží do 100 kilometrů, přičemž eh, řidič, který toto provádí, má řízení vozidla jenom jako součást své práce, nikoli hlavní část. Další věc je otázka řídských průkazů D, D1E. Tady se říká, že tyto kategorie se týkají autobusů do 8 metrů, převážející maximálně 17 osob. E, dostali se ke mně informace, že e, v autobusech do 8 metrů délky e, se eh, vejde až 22 lidí, takže tady mm, mám otázku na komisi, jestli by bylo eh, možné, aby komise mm, tedy eh, zůstala u těch 8 metrů, ale místo 17 lidí, aby bylo 22. A také jsem ještě, jak jsem říkala, pokud se týče školení a v souvislosti s bezpečností eh, na silnicích, tak tlak na eh, více času, který by byl věnovaný eh, bezpečnostnímu školení, zvládání rizik za volantem, zvládání stresu a agrese na silnici, čili a různé rozptilující faktory, jako je mobilní telefon, Eh, tady eh, stalo se, že člověk, který se zabýval mobilním telefonem, způsobil smrt několika osob, nebo eh, jsou tady školení, která souvisejí s postiženými osobami, ale myslím, že toto v podstatě už tím se zabývala rada, tak to bychom měli jenom podpořit. Celkově se domnívám, že návrh pana poslance je dobrý a také eh, podám několik málo pozměňovacích návrhů a doufám, že eh, tato zpráva nebude zbuzovat žádné pochyby, poněvadž my skutečně chceme, eh, aby řidiči byli vyškoleni co nejlépe, aby se uznávala platnost jejich, jejich průchazů. Paní Krapiny, děkuji paní předsedkyně. Já jsem optimistka ze dvou důvodů. Za prvé, musíme připustit, že komise ta vyhodnotila eh, implementaci této směrnice hm, z roku 2003 a uznala, že tady je celá řada problémů. Je dobré, že se snažíme věci objasnit. Na jedné straně máme zde právní nejistotu při výkladu výjimek. Tady mm, ty řidiči mají problém se získáním uznání svých osvědčení a také mají problémy eh, s, pokud jde o věk. Kolega z EPP správně řekl, že pán Lundgren je v této oblasti odborníkem. A určitě během našich setkání se stínovými zpravodaji, tak tady bude riziko, že e, ten, kdo je mm, z této odbornosti, tak možná nebude tak subjekt, že bude spíše subjektivní a já mám tedy otázku na komisi i na zpravodaje. Na komisi. Myslíte si, že musíme objasňovat, co je nekomerční doprava? Já, já myslím, že ano, já se vás také ptám. Ptám se také vás tedy. A nastanou situace, kdy v jednom členském státě určitá doprava se považuje za nekomerční a v jiném členském státě se považuje za komerční. Takže to je pro mě velká, to je, myslím, třeba si vyjasnit. Na druhé straně víme také, že máme odlišné postupy v některých členských státech, co se týče kodexu 95. Někteří to píší na řidičský průkaz, jiný na eh, mm, tu eh, kartu řidiče a já si myslím, že tady bychom měli být koherentní, pokud je o to označení kód 95, eh, ten kód 95 dokládá, že ten člověk byl řádně zaškolen. Řadu věcí je třeba vyřešit, ale o tom budeme mluvit se zpravodajem. Osobně jsem nikdy nepochopila pozměňovací návrh 3 a 4, které se týkají pole působnosti. A nevím, proč v návrhu 12 zpravodaj chce nový typ výjimek. Na jedné straně zpravodaj chce, Eh, zrušit nějaké výjimky a v návrhu 12 tam chce zase jiné výjimky dát. Možná teď není čas na detaily, ale jenom jsem chtěla říci, že některým věcem moje frakce nerozumí. Doufáme, že prostřednictvím této zprávy se nám podaří zharmonizovat eh, požadavky na vzdělávání nebo zaškolení a doufám, že se nám podaří i objasnit definice, jak jsem říkala před chvílí, definici nekomerční dopravy, přepravy. Také musíme hovořit o těch 4250 eh, kg, abychom zvýšili bezpečnost v komerčním přepravě zboží. Ano, to jsou ale detaily. Detaily teď mě spíše zajímá, co k tomu řekne komise i možná pan zpravodaj také ještě něco doplní, protože podle, spolehám na něj, on je odborník. Děkuji a nyní má slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Posloví euh, Lundgrenovi. Tak bych chtěl poděkovat panu poslanci Lundgrenovi za práci na eh, tomto této zprávě. Jako EKR eh, vítáme tyto změny a také vítáme upřesnění eh, na vyjmenování eh, profesionálních řidičů a zejména na důraz na bezpečnost. Máme ovšem určité námitky. Především chodí, jde tedy o vyloučení elektronických způsobů školení e-learning široké používání e-learningu budí určité obavy e, při zvyšování kvalifikace, zejména tam, kde se musí e, kde jsou prostě povinnou součástí. Tím, že tato školení e, nekončí závěrečnou zkouškou, těžko se bude, těžko se bude později v praxi ověřovat, cože se vlastně lidi naučili. Myslím si, že je třeba, aby se eh, toto sjednotilo ve všech členských zemích. Teda chápeme, eh, že tady jde o úsporu nákladu, ale vzhledem k tomu, eh, jaký tlak je vyvíjen na bezpečnost a na chování řidičů na, tedy v kritických situacích, je třeba říci, že i learning zde není ideální. Eh, další věc se týká termínu transpozice směrnice. Vzhledem k tomu, že eh, navzdory eh, toho, že bude nutné upravit různé předpisy, bude třeba, aby byly vydávány ještě průkazy o kvalifikaci řidiče, což je doklad, který v některých zemích dosud není. Takže z našeho hlediska by bylo optimální, aby eh, tento termín 18 měsíců, eh, jak to navrhuje komise, byl spíše eh, nahrazen 24 měsíci. Mm, také jsme připraveni tedy ke kompromisu. A samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji. Já chci poděkovat, že se snažíte mluvit francouzsky. Paní Bilbao. Ano, děkuji, paní předsedkyně. My pozitivně vidíme tuto změnu těchto dvou směrnic 2003 až 2006 Cíl těchto směrnic je zlepšit kvalifikace a vzdělávání řidičů, eh, profesionálů. To je eh, důležitý cíl, eh, který musíme plnit. Souhlasíme s návrhem, že je nutné, aby i celoživotní vzdělávání bylo tam zahrnuto. Víme, že to je důležitá oblast pro tuto profesi, ale i my jsme odsouhlasili různé programy, třeba o e, bezpečnosti silničního provozu, který se vyučuje třeba ve školách, to je také třeba tam zahrnout. A toto vzdělávání musí být co nejvíce uspůsobeno e, té činnosti toho mm, pracovníka. To je zásadní aby to bylo podle jeho potřeb. A také musíme být flexibilní, pokud je o používání nových technologií a mm, musíme mm, dát si tady takový prostor, aby to vzdělávání bylo možné. Není, mm, e, e, není normální, abychom my teď tady e, měli eh, různé tedy vzdělávací programy na eh, školách, vysokých školách a podobně. Tady bychom nic nedělali. Také pozitivně vidím i mm, ty výjimky a jejich objasnění. Potom mm, tady pro mě je zásadní jedna otázka, to je třeba, je, že definitivně zharmonizovat i tu otázku eh, věku, protože to je důležité nechápu eh, a chci tady poděkovat zpravodaji za tuto zprávu, v tom nechápu jeho pozměňovací návrhy 3 a 4 a v tomto smyslu komise, eh, pokud má k dispozici nějaký dokument, tak by bylo třeba se na to podívat. Eh, a ráda bych slyšela v tomto názor komise. Takže to jsou zásadní otázky pro e, eh, diskuzi a potom samé uznávání, tento odkaz dobře. To je něco, co funguje, myslím, dobře. To je součást právní jistoty, e, kterou musíme vytvořit v celém sektoru dopravy. A především to je nutné pro řidiče profesionály v tomto sektoru. Děkuji, paní Bilbao. A pan... Tak så mycket, fru ordförande. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tento návrh je součástí zákonodárství Evropské unie, e, souvisí s e, nákladními vozidly nebo kamiony a kromě toho tady jsou i paralely, například ke směrnici o řidičském průkazu a také o eh, dobách jízdy a dobách odpočinku. Jde o to eh, zabránit dopravním nehodám a také eh, snížit o polovinu emise CO2. A jde především o kvalifikace a dovednosti řidičů kompetentnost řidičů je samozřejmě důležitá a proto je správné, že se směrnice snaží tuto um, profesionální způsobilost zvýšit a proto vítám návrh komise je významné, že komise konstatuje, že dopravní bezpečnost musí být vždy obsažena v programech dalšího vzdělávání, ale těžiště by mělo být položeno také na eco-driving, tedy na řízení, které zohledňuje životní prostředí a potřebujeme jasná pravidla a jednoznačná pravidla pro eh, vzdělávání, pro srovnatelné vzdělávání řidičů v EU, protože srovnatelné kvalifikace vedou k mm, větší dopravní bezpečnosti a snížení nehodovosti. Děkuji. Slovo má pan Kramer. Děkuji, paní předsedkyně. Už tady zaznělo mnohé, především i to, že existují rozdílné eh, řidičské průkazy pro eh, řidiče kamionů. U eh, osobních vozidel již došlo k harmonizaci a vzájemného, vzájemnému uznávání. Ještě ty staré platí, dokud budou existovat. To někteří z nás kritizovali, ale v radě to nešlo prosadit. Pokud jde o výjimky, samozřejmě ze 3,5 na 4 celé tři tuny to nelze jen tak zvýšit, je nutno to zdůvodnit a to pouze u některých typů, protože obecně, obecně by to eh, komise eh, eh, nemohla učinit. Ale nyní jde o to přijmout výjimky pro určité typy, pro elektrovozidla, kde jsou baterie těžší, a to ale musí být prověřeno. Již existuje dopis na komisi z, Dubnu, z Dubna letošního roku a zatím jsme neobdrželi odpověď. E, nevím sice, jak se komise k tomu staví, ale e, nedát vůbec žádnou odpověď to nejde. Rád bych tedy věděl, jakou pozici k tomu komise zaujímá. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Děkuji, pane Kramere. A teď dám slovo zástupci Evropského hospodářského prostoru, pan Simons. Budete mi tak 3-4 minuty. Děkuji. Ja, eh, Děkuji vám, vážená paní předsedkyně. Stanovisko výboru k návrhu komise bylo teprve 31. května jednomyslně schváleno. Spravodaj a proto váš zpravodaj ještě stanovisko nemohl zohlednit, ale existuje eh, mnoho eh, nebo značná shoda. To vás asi neudiví, protože eh, Výbor eh, také zastupuje organizovaný střední podnikatelský stav, kde se zaměstnavatelé a mm, podnikatelé vyjádřují, stejně tak jako různé společenské organizace a praktické problémy jsou tam dobře známy zhrnuto a potrženo návrh komise podporujeme, je vyvážený, je zapotřebí vytvořit skutečně vodotěsný systém, abychom eh, měli řidičské průkazy odolné k padělání a eh, také osvědčení o složení řidičské zkoušky musí být eh, nepadělatelný. Vznik databáze, jak to zpravodaj navrhuje, to vítáme a také klademe důraz na pružnost. A pak ještě další důležitý bod, kde prosím o mimořádnou pozornost, je počet výjimek. Pokud někdo eh, absolvoval eh, kurz pro eh, řízení vozidel s nebezpečným nákladem, eh, tak eh, rada prosadila, že zde nebudou přijímány výjimky. Jako univerzitní profesor budu žádat výjimku, anebo tedy eh, respektive nepřipustím výjimku, pokud již vyučoval na jiné vysoké škole a může to doložit. Tento bod musíme nutně zohlednit. A jako zpravodaj se obracím na eh, zpravodaje a stínové zpravodaje a bych poukázal ještě na řadu bodů, které tam chybí. Jsou tam čtyři body, které bych ještě rychle probral. Jedná se o bod 3.1 z našeho stanoviska eh, základní kvalifikace, protože toho času má členský stát možnost volby mezi opcí kurzu nebo testu, kurzu nebo krátkého testu, anebo dlouhého testu. Naše doporučení je, dát členským státům možnost využít obou obcí. To se dá upravit snadno. Existuje pozměňovací návrh k řidičským průkazům a věkovým kategoriím. A je nutno pouze slovičko a e, změnit na nebo. To je poměrně snadné. Ty tři další body, které jsem chtěl zmínit, se týkají struktury vzdělávání v bodě 4.7 jde o sedmihodinové celodenní kurzy. Jde o to, aby to celkem bylo 35 hodin a těchto 7 hodin musí být e, vlastně e, zorganizováno e, flexibilně. Mohou být i rozloženy na dva dny. Dokonce i univerzitní student má vlastně eh, rozsah eh, pozornosti, který trvá 20 minut, takže nemusíme to s tím trváním eh, těchto školení přehánět pro, u lidí, kteří spíše mají menší sklon k teoretickému studiu a proto do bodu 17 musíme ještě provést nebo zapracovat změnu Eh, v flexibilitě. Dále e-learning, tam poukazujeme na to, že je zapotřebí mít jasno, aby to členské státy nevykládaly různě. Musí být eh, dán určitý počet hodin pro e-learning. A poslední bod eh, pro dopravní bezpečnost. Tady eh, by měla být větší definice. Takže celý den eh, hovořit nejenom o bezpečnosti, ale také o zdraví a eh, racionálním používání pohoných mod. Děkuji. Děkuji, pane Simonsi, velice zajímavé, co jste řekl za EHSV. A nyní dám slovo komisi. Paní Janido. Jak hezky to zní. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Takže pokusím se být stručná. Víte, že tento návrh z naší strany byl velice konkrétní. My se snažíme tam napravit věci, které nefungují ve stávající směrnici a to znamená vzájemné uznávání, kvalifikací, obsah vzdělávání, školení a právní jistota a soulad mezi právními předpisy. Takže velice konkrétní návrhy. A jak víte, máme již kompromis v radě. <clears throat> velice rádi zde vidíme, že tato zpráva je docela v souladu s tím, co jsme i my Eh, prosadili na úrovni rady, na půdě rady a eh, takže my bychom uvítali jakékoliv zlepšení, které by eh, znamenalo, že by se zlepšila kvalita Eh, toho zaškolování, kvalita vzdělávání a vítáme návrh, který se zabývá pracovními podmínkami, ne, pardon, eh, extrémními klimatickými podmínkami, to je také zlepšení, to vidíme pozitivně, ale také jakékoliv další návrhy, které by <clears throat> usnadnily vzájemné uznávání a způsob, který bude finančně efektivní, tak to všechno vítáme. Máme dvě poznámky týkající se dvou vašich pozměňovacích návrhů. Chtěli bychom být opatrnější. První se týká návrhu, který týkajícího se možnosti eh, či řídit eh, eh, ta čistá tedy vozidla do 250 s normálním řidičákem B Eh, takže my si myslíme, že to by se nemělo upravovat v kontextu revize směrnice. Podle našeho názoru není nutné jít touto cestou, protože máme systém výjimek, které fungují. Máme tři členské státy, které dostali výjimku a myslím si, že by bylo daleko lepší, kdybychom nejprve si zjistili, zanalizovali, jak ten systém funguje a poté bychom revidovali směrnici o řidičském oprávnění. Já se omlouvám za ten dopis, a nevíme kam nakonec se dostal ten dopis, takže samozřejmě velice rádi potom chtěl vysvětlit, vím kam, vám dáme další vysvětlení. To znamená, že první poznámky k některým těm návrhům a za druhé je to váš návrh propojit registry CPC s Rasperem, aby to byl systém fungující v reálném čase. No, proti tomu principiálně nejsme, ale problém je, že to byla jedna z možností, kterou jsme vyhodnocovali, když jsme prováděli hodnocení dopadu a ukázalo se, že to bylo docela nákladné Takže proč jsme to ne, nakonec eh, nepřijali jako řešení? Ano, je to možná dobrý nápad, eh, ale musíme se na to zaměřit více pečlivě, co to může znamenat nakonec, eh, protože zatím SP není čas v reálném, systém, systém v reálném čase, takže to by bylo nákladné ho změnit. Teď bych zareagovala na otázky, které jsem si poznamenala. První otázky se týkaly eh, výjimek v zemědělství. V návrhu komise jsme navrhli, že ta směrnice o eh, době odpočinku a řízení a ta dávala výjimku řidičům těchto vozidel. Takže my jsme chtěli alespoň, aby to bylo minimálně v souladu, aby to bylo úměrné Protože když máte zemědělce, který řídí 50 kilometrů, aby prodal na trhu ovoce, zeleninu, tak by to bylo disproporční po něm chtít e, všechno to zaškolení. Ale nicméně v kompromisu rady tato výjimka byla upravena, my jsme to podpořili, takže je to pouze možnost. Členský stát bude mít možnost si zvolit, že to přijme, to znamená uvalit podmínky a omezit to třeba na 50 km a podobně. Takže to byl jeden z návrhů, který jsem tady slyšela. A druhý, nevím, zda to zcela chápu, byl návrh týkající se klasifikace podle počtu sedadel a délky. Opět to není regulováno v této směrnici, na to máme jinou směrnici takže bych, to bych radši tady se to nedotýkala. Potom otázka těch nekomerční, té nekomerční dopravy, že by, tady bychom se měli snažit to definovat. Vlastně my jsme sami si také tuto otázku kladli a nakonec ano, máme zde judikát, který definuje, co to jsou nekomerční, co to je nekomerční podnikání nebo činnost, to, to prostě musí být všude v souladu. Teď nyní všechna legislativa, předpisy musí být v souladu s tímto judikátem. Já myslím, že... Aha, ještě návrhy 3 a 4 vlastně. Návrh 3, ten pokrývá mm, to zaškolení na, eh, na pracovišti, takže to nebyl původní návrh komise, ale to je v tom kompromisu rady, což podporujeme, protože tady se vlastně, to by bylo asi bezpečnější, tak jak to teď dělají ve Švédsku a i jinde, samozřejmě mm, už na ty výjimky v zemědělství, takže jsem asi vše odpověděla. Na vše odpověděla. Děkuji, děkuji komisi. Pan Lundgren ještě dostanete od slovo, ale mám takovou otázku. Pokud jde o řidičské oprávnění, například dopravce, no, pan Zlotovský před chvíli o tom mluvil. Dnes eh, máme celou řadu těch eh, bodových systémů. Pokud nějaký dopravce přijde o body, může nadále řídit eh, v jiné zemi, jak to funguje tedy? To byste měl vědět, takže dám k tomu slovo panu Longrenovi. Prosím, máte slovo. Thank you. As... Děkuji. Pokud vím, ne. To je odpověď na vaši otázku. Pokud vím, ne. Ale ještě několik slov k nekomerční doprava v ve Švédsku máme pouze jeden vzdělávací systém na dopravní dovednosti a poté, co si osvojili ty základy, e, pokud jde o řízení kamionu, tak nejlepším způsobem, jak se učit, je každodenní práce a e, tedy mít zkušenost řidiče a řidič tedy e, sedí vedle, vedle toho mm, studenta. Taková je praxe v dopravních společnostech a když pak striktně se držíme nekomerční dopravy, to znamená, že jsme tuto možnost zrušili pro mladé lidi, nebo že zrušíme tuto možnost pro mladé lidi, aby měli tuto zkušenost a to je až v rozsahu 600 hodin. 600 hodin mohou takto prostě se učit eh, prakticky. Oni nepřebírají práci jiného řidiče, ten eh, skutečný řidič sedí vedle jako přísedící, má o něco vyšší plat za to, že vykonává tedy eh, roli instruktora a také si vede určitý deník o tom, jak ten student si vede. A to je velmi důležité, tento eh, deník, protože každý den ty řidiči eh, se potýkají s jinou váhou nákladu, jinými tvary a tak dále. A pokud mm, to tak nezůstane, tak to bude znamenat, že studenti budou muset eh, platit za tuto zkušenost a řidičák pro nákladní vůz je již dnes velmi eh, drahá věc, takže budou muset eh, potom platit za mm, několik set hodin vzdělávání a to bude téměř tedy neunosné. Pokud jde o zvyšování nákladu z na 4500 a tak dále, tak eh, tady eh, my mám na mysli zejména váhu baterie, protože budeme muset eh, v budoucnu hledat jiné možnosti distribuce zboží ve městě. Elektromobily tady budou nejlepší nástroj. Mnozí řidiči mají pouze kvalifikaci B, což jim umožňuje řidič řídit nákladní vůz do hmotnosti 3500 kilometrů pardon, kilogramů. To znamená, že dopravní společnosti pak budou mít eh, velký problém nalézt eh, řidiče s řidičským průkazem C který budou muset mít, aby takovýto těžký hm, automobil mohli řídit. A také musíme pochopit, že hm, hm, to nemůže jít ještě dál. Já se domnívám, že ochrana životního prostředí je velmi důležitá věc a proto se domnívám, že bychom měli dovolit, aby ten náklad eh, se mohl zvýšit na 4250 kg, ale pouze pro elektromobily. Well, eko eh, řízení. Já sám jsem řídil nákladní vůz nebo kamion a mám za sebou to základní i příležitostní vzdělávání a řízení je toho součástí. A jako bývalý řidič mohu říci, že to byla pouze část toho pravidelného vzdělávání. A ten zbytek mm, to nebylo nic neznámého, ale já jsem byl udiven, když jsem poprvé eh, provedl tu testovací jízdu s instruktorem po mé pravici a řídil jsem ten nákladní vůz jako obvykle a poté jsme udělali novou testovací jízdu s komentáři instruktora a nyní dělejte to, ono a tak dále. Já jsem byl poměrně překvapen, jak snadné bylo snížit spotřebu eh, eh, pohonných hmot pouhou změnou chování řidiče. Takže to je velmi důležité a alespoň ve Švédsku je to součást toho pravidelného vzdělávání nebo výuky řidičů. Já doufám, že první setkání stínových zpravodajů bude ještě před letními eh, prázdninami a pak se eh, s vámi dohodneme na eh, termíny, na termínech. Jsem vděčen za komentáře a těším se na setkání s vámi na stínovém, na zasedání stínových zpravodajů a doufám, že bude možné dospět k dobré dohodě v této věci. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Lund. Děkuji, pane Lundgren, za prezentaci vaší zprávy. Ano, určitě se to všem velice líbilo. Ano, a vy hovoříte z vlastní zkušenosti a e, z vaší země, to, je, to nám dává takové správné příklady, konkrétní příklady. Dobře, ano, takže lhůta pro pozměňovací návrhy je 27. června ve 14 hodin. Ano. A budeme pokračovat. Budeme pokračovat. Budeme pokračovat se zprávou o službách přeshraničního dodávání balíků. Spravodajka je paní Anderson a poté dám slovo stínovým spravodajům a také dáme slovo komisi. Paní Anderson, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. A e, jsem ráda, že můžu prezentovat toto první zvážení pozměňovacích návrhů. Máme tady 34, včetně mých původních pozměňovacích návrhů. Musím říct, že mnohé z nich eh, velmi vítal. Bude to vylepšení z této zprávy. Je zde i eh, několik technických eh, návrhů, které se týkají mimo jiné také přílohy. Je třeba říct, že tato zpráva se týká pouze zasílání balíčků přes hranice a souvisí s problematikou společného trhu. Je to ovšem také součástí dopravy a proto se tím takto zabýváme. Je to, jde tedy o dopravní logistiku, což je pro nás velkou prioritou. Pokud se týče cílů eh, této regulace, tak k těm patří zdokonalení služby pro přeshraniční zasílání balíčků. Eh, proč? Protože eh, spotřebitelé i malé firmy si často stěžují, že e, ty služby nejsou moc dobré a navíc jsou drahé. E, když tedy potřebují zasílat balíčky objednané online. Musím říct, že e, se tady neodchylujeme od závazku veřejné služby, aspoň ne, pokud se to bude Eh, pokud se to bude eh, realizovat správně. A není to ani proti eh, směrnice o službám, o službách a pracovnících ve službách, kteří jsou mobilní. Nicméně otázka je, jak se k tomu postavit nejlépe a musím říct, že v tom, na tom se možná zcela neshodneme v této místnosti. Nicméně máme tady řadu pozměňovacích návrhů, pracujeme na celé řadě kompromisů a daří se nám postupovat vpřed. Pokud se týče některých závažných problémů, tak asi ten nejdůležitější z nich je, zda eh, ustanovení o cenové transparentnosti a cenotvorbě, eh, že eh, zda by tam mělo být, zda by se tam mělo týkat pouze poskytovatelů univerzální služby, anebo také všech. Ale já toto zdůraznuju pouze v souvislosti s posouzením toho přeshraničního aspektu vzhledem k problémům, které jsem tady už nastínil. Je pravděpodobné, že bude třeba ještě bez další vážné debaty o tom, jak to provést co nejlépe. A já si skutečně přeji, abychom dospěli k řešení, které nezatíží firmy, ale naopak eh, dá, pro, dá regulátorům lepší porozumění trhu. Tak samozřejmě, že jsou zde tedy informace, které eh, potřebují vlastně tyto Eh, tyto firmy, ale nejsou zajištěny všechny informace, které potřebují. A to posuzování cen, to nemá, není to tež i jako regulace cen. To jde spíše o tom, aby se našel vhodný test a mm, aby mm, tedy byly lepší informace o e, trhu s balíčky. Máme tady článek 3 o informacích a to určitě se bude stavovat na všechny poskytovatele zásilkových služeb a e, když e, ne všichni byli proti tomu. V podstatě je třeba poskytovat určité informace, pouze, mají to být pouze o obratu, má tam být také něco o zaměstnanosti, protože pokud ne, hm, jak posoudíte, zda ten trh funguje účinně nebo ne? A dále otázka, jaké informace poskytovat a v jaké formě. Klíčové je, klíčová je otázka subdodavatelů eh, a to, jestli je nutné nebo potřebné poskytovat informace o nich. A tady pro regulátory je velice obtížné se orientovat v této oblasti. Článek 3 eh, tedy obsahuje právě tyto klíčové otázky. Já bych řekl, že nám poskytuje eh, velice eh, dobrý začátek pro dosažení kompromisu. Pak tady máme informace o pravových hodnotách, to znamená, že pokud eh, někdo zaměstnává méně než x eh, osob, eh, tak informace nebude muset poskytovat. Některé věci jsou komplikované, některé jiné lze vyřešit selským rozumem a pravděpodobně jste už zažili nějaké debaty o tom, kolik to má být lidí, tedy tato hranice 10, 15, 20, také jestli tedy má být eh, zohledněna korporátní struktura v této oblasti. No, uvidíme. Eh, pak tady máme klíčové články o transparentnosti a posuzování tarifů. Opět tady máme mnoho různých názorů, jak by to mohlo fungovat. Zda článek 4, který je o veřejných tarifech, se má vztahovat pouze na poskytovatele univerzální služby nebo na všechny také. A dále regulátoři a mm, vlastně kdokoliv, kdo bude chtít mít eh, přehled o tom, jak to vypadá v Evropě, eh, to všechno bude těžké, pokud eh, by o svých cenách neposkytovaly informace také soukromé firmy. Musím říci také, že příloha žádá, abychom se zaměřili pouze na určité typy balíčků, což to Eh, chystané nařízení eh, činí jaksi jednodušším. A jde o službu eh, a cenu služby za kus, nikoli velká množství. Čili my ještě musíme vést intenzivní debaty právě o těchto věcech, ale pokud se týče článku 5, tak tady mm, možná by to mělo být eh, aplikovatelné pouze na poskytovatele univerzální služby a já si myslím, že mm, to ovšem není eh, vysloveně férové eh, Kritika se tady strhá kolem toho, že se tato regulace zaměřuje hlavně na inkumbenty. Ano, to ta, to je vlastně taková ta eh, věc, která eh, se vyskytuje vždycky ve fázi, kdy se ten trh mění a vstupují na něho noví operátoři. Takže my de- budeme debatovat o článku 5, jak by měl vypadat, jestli ho tam vůbec nechat nebo ne, případně jak ho vylepšit. A pokud eh, budou určité informace poskytovány, tak eh, musíme zdůraznit, že eh, je třeba v určité části, v určité fázi toho nařízení reflektovat také zvlášť univerzální služby, na kterých spočívá určitý veřejný zájem. No a eh, bude třeba také eh, vyjasnit v bodech zdůvodnění. No, takže zatím takto zbývá ještě spousta práce. Pak tady máme ještě návrh nového článku 6, či ne ten starý, ale opravdu nový článek 6, který by měl eh, více chránit spotřebitele. A opět máme tady i pozměňovací návrhy, které se týkají ochrany spotřebitele a v zásadě se to snažíme konsolidovat tím, že zavádíme určité pojistky navíc. Ale e, původní článek 6, e, ten hovořil pouze o speciálních požadavcích na poskytovatele veřejné služby, tedy ty univerzální služby, a žádalo se od nich, aby otevřeli své sítě, což tedy bylo poněkud e, nefér. Takže Eh, my jsme se shodli s mnohými, eh, že tento článek bude lépe zrušit. No a pak je tady otázka, eh, jakým způsobem to kontrolovat. A já zdůraznuju, že by to mělo být mělo být v souladu s tím, co žádá směrnice o poskytování služeb. Takže opravdu eh, je tady určitá shoda eh, na eh, té kontrole, kontrolních pravidlech a možná k tomu budou také určité kompromisy. Takže asi takto snažíme se nezatěžovat zbytečně nikoho, ani poskytovatele univerzální služby a chceme pokračovat dále konstruktivním způsobem a doufáme, že se nám podaří toto prohlasovat ve výboru v červenci. Děkuji, pan Ferber. Dobrý den. Dobrý den, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, napřed srdečně děkuji zpravodajce za prezentaci Eh, stavu řízení. My jsme se již dvakrát sešli mezi časem a nemyslím si, že jsme eh, už tak daleko, že by už stoupal bílý eh, kouř ze všech komínů. spíše potřebujeme ještě věci vyřešit, vydiskutovat, protože mnohé otázky hodnotíme různě. A když se neshodneme na zásadních věcech, tak eh, stěží nalezneme kompromis. Otázka číslo jedna je, jakou roli v tomto konkrétním případě tohoto nařízení hraje univerzální služba. V rámci směrnice o poštách jsme e, univerzální službu vytvořili, aby e, každý občan EU, kdekoliv, ať už žije kdekoliv, e, na vesnici a má hned vedle poštu, anebo bydlí někde na odlehlém místě na kopci, anebo ve městě, prostě aby měl kdekoliv přístup k poštovním službám za dostupné ceny. A návrh komise míří e, na to, aby právě pokud je o přeshraniční e, doručování e, balíků tyto dostupné ceny nebyly zachovány, ale spíše by to podle nich mělo stát mnohonásobně více, to přeshraniční dodávání balíku, než, než vnitrostátní. Myslím, že to je stav, který nelze takto udržet a schválit. To je snad eh, jasné všem. Otázkou ale eh, je, je že pokud eh, zahrneme do rozsahu působnosti všechny doručovatele přeshraničních balíků, pak jde o to, jestli to je univerzální služba, protože konkurent nemusí mít povinnost univerzální služby, nemusí nabízet všem všechno, ale za to má pak určité nevýhody. Není například osvobozen od DPH abych uvedl příklad. A proto jsme my v rámci EPP eh, prostě zneklidněni, že pokud eh, na jednom místě začneme otevírat tu koncepci univerzální služby nebo se jí vzdávat, tak eh, efekt bude opačný než takový, jaký chce mít zpravodajka a jaký má být podstatou tohoto návrhu komise, totiž zabývat se také stavem zaměstnanosti v rámci balíkových služeb. My tady nepřijímáme sociální legislativu, ale chceme usnadnit přeshraniční dodávání balíku, tak aby i e, středně velké e, podniky mohly v rámci e-commerce e, nabízet své produkty, protože všechny se vlastně, všichni se vlastně musí opírat o poskytovatele univerzálních služeb. Nemohou si svévolně založit doručovatelskou službu, to nebyl ani a není ani jejich úkol, ani jejich podnikatelský model. Takže ta zásadní otázka není zde e, zodpovězena a proto pro nás PP e, je obtížné dospět ke kompromisům, protože tady dochází ke střetu dvou koncepcí, o nichž e, jsme již hovořili našem stanovisku ke sdělení eh, komise. Já jsem původně měl dojem, že jsme se shodli, protože plénum eh, schválilo skutečnost, že se chceme soustředit na univerzální službu. Na tom jsme se už jednou dohodli, k tomu jsme se už jednou zde eh, přihlásili a proto mm, se jedná o skutečně stěžení otázku, na kterou musíme odpovědět. Za druhé, patrně se také různí naše zkušenosti v jednotlivých členských zemích. Tak tomu je v Evropské unii. Máme členské státy, kde věci jsou v pořádku a jiné, kde jsou věci téměř v pořádku a mezi tím jsou ještě různé jiné varianty. A každý vychází ze své vlastní zkušenosti, což nám situaci neusnadnuje. A proto bychom se měli zaměřit na věci, které jsou nezbytně nutné. To jsme také dali najevo v našem stanovisku ke sdělení komise o provádění. Za prvé, přeshraniční dodávání nemůže stát mnohonásobně více, než je vnitrostátní tarif. Tady platí požadavek transparentnosti u toho poskytovatele univerzální služby. A za druhé, je nutno zajistit, aby malé a středně velké podniky měly eh, přístup k eh, balíku přeshraničně. I tady existují různé definice a to také je nutno ještě vyři, vyřešit v rámci vyjednávání. A za třetí máme členské státy, kde národní regulační orgán neprovádí stoprocentně smysl Eh, směrnice o univerzální službě a eh, otázkou je, zdali nově vznikajícím službám, které mají pouze hrst zaměstnanců, máme poskytnout určitou pomoc, aby vůbec vzniknout mohly, anebo zda je již od prvního zaměstnance zahrneme do povinnosti regulace a národnímu regulačnímu orgánu pak dáme možnost nově vznikajícím malým subjektům zabránit vstup na trh. To my právě jako EPP nechceme a proto jsme navrhovali zavést do materiálu určitý práh, určitou mez, aby nově vznikající firmy vůbec dokázaly vstoupit na trh, než Eh, se na ně vlastně eh, zřítí celá ta tíha regulace. Navíc eh, máme i členské státy, které v rámci poštovní směrnice vyhlásili dvě třetiny své země k periferní oblasti a nemám na mysli ostrovní stát, ale pevninský stát. A to vedlo k tomu, že v oblasti eh, eh, služeb dodávání balíku kvalita eh, se tak snížila i uvnitř státu, současně ale národní regulační orgán znemožňuje vznik nových subjektů a to chceme řešit tež. Takže to jsou témata, která vnímáme jako EPP velmi zásadně a chceme je vyřešit, jinak to celé nemá smysl. A proto doufám, že v rámci dalšího vyjednávání se paní zpravodajka pokusí um, otevřít se všem zúčastněným a um, jim vstříc, abychom nakonec vytvořili něco, co bude k užitku uh, spotřebitele, protože eh, spotřebitel si nebude schopen z nepřeberného množství informací vybírat to, co se mu hodí, ale bude odkázán na několik základních dat či informací a je také nutno odstranit určité nešvary, které brání transparentnosti a zbytek už um, utřídí eh, trh a Eh, částečně i regulace. A eh, také nechci, aby došlo k tomu, že špatně pochopená transparentnost bude vyvíjet univerzální tlak na poskytovatele služeb, eh, což povede na úkor, nebo což půjde na úkor jeho zaměstnanců, protože aby se mm, subjekt mohl na trhu vůbec etablovat, musí být výhodnější a výhodnější, i když ještě má na sobě tíhu DPH. A tudíž bude mít málo nákladových položek, na kterých může ušetřit. Když ale toto je také měřící laťka, podle níž se musí univerzální poskytovatel služeb orientovat, který má ještě určité povinnosti navíc, pak eh, vznikne určitý, určitá sociální určitý sociální konkurenční boj směrem dolů, určitá spirála směrem eh, dolů, kterou si také nepřejeme jako EPP. Takže v rámci toho scénáře, který jsem eh, nastínil, myslím, lze dospět ke kompromisům, aniž bych eh, zabíhal do dalších detailů. My jsme naše stanovisko již předložili písemně. Já ještě učiním několik dalších připomínek na základě toho, na čem se shodl ve svém stanovisku výbor pro vnitřní trh. S tím si také můžeme vypomoci a přesto doufám, že 11. července se nám podaří přistoupit k hlasování, ale zatím to nevidím velmi pozitivně. Děkuji. Děkuji, pane Ferbere. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak bych chtěla omluvit na všeho místo předsedu pana Kuna, který zde není ale jsem ráda, jakožto předsedkyně na jeho místě, mohu přijmout jeho hosty, což je 20 členů výboru pro energetiku a dopravu z, spol, se spolkového parlamentu z, z Neklemburska, Neklemburska a mm, západní Pomořansko. Je to tedy severozápad Německa, pokud jsem pochopila někde u Baltu severovýchod Baltu. Děkuji. V každém případě, takže vítejte na našem výboru. Jste vítáni každého poslance i lokálního potřebujeme. Takže mm, pešlivě sledujte naši diskuzi. A my budeme pokračovat s řečníky. Pan Zlatovský, máte slovo. Madame la présidente, eh, já chtěl bych si... Eh, paní předsedkyně, já bych se chtěl eh, připojit poděkování paní poslankyně Anderson, která je velmi angažována v práci na, toto, na této zprávě. Ehm, myslím, že je tady několik pozitivních eh, změn, eh, které eh, se řeší v poznacích návrzích kompromisních, ale přesto nám tady přetrvávají některé obavy, poněvadž paní poslankyně zapracovala některé pozměňovací návrhy způsobem, který je ne zcela ne zcela odpovídají tomu, jak to bylo myšleno. Eh, tady eh, například eh, nemají být postiženi touto, tímto předpisem subdodavatelé. Tak tady je vlastně něco, a sice informování zemských regulačních orgánů a o tom, že tedy eh, by se mělo tedy říct, eh, hlásit to, to co provádějí subdodavatelé, tak to bude velice těžké eh, pro zpracování, i když se to bude týkat jenom těch největších. Dále bude problém s tím, kdy různí operátoři využívají služeb těch subdodavatelů. Zdá se, že stanovisko z rady je daleko vyváženějších a e, myslím, že je to trošku reálnější, pokud se týče e, závazků a povinností pro e, ty, kteří provádějí tyto služby. Dále pak jsou tady vyloučení v článku 3 a to je o zasilkových službách, které fungují pouze v rámci jedné země a mají jenom omezený počet Eh, počet pracovníků. Tady se hovoří o 25, což je eh, poněkud eh, obtížné, aby třeba malé a střední podniky toto dodržely, poněvadž neodpovídá to definici malého středního podniku. Návrh komise a také rady, aby šlo o firmy s velikostí do deseti pracovníků, se zdá být reálná a asi Eh, by to bylo stravitelnější pro operátory i regulátory. Já bych ještě jednou prosil paní zpravodajku, aby se vrátila k mému pozměňovacímu návrhu 235. Eh, pokud se týče celkového vyhodnocení situace, takže asi je těžko eh, dospět k nějakému jednoznačnému závěru. Každopádně se dá říci, že tady roste administrativní zátěž eh, v podobě poskytování údajů regulačním orgánům. Eh, já tady chápu, eh, co chtěla dosáhnout paní zpravodajka, tak je to v článku 5, ale myslím, že těm vnitrostátním orgánům by měla být ponechána větší svoboda při regulaci vnitřního, svého vlastního trhu a spíše tedy měla by to být pouze možnost eh, požadovat další informace na vlastním domácím trhu o cenách a subdodavatelích. Náš posilňovací návrh 282 byla eh, nezapracována s tím, eh, že podle článku 12 příslušné směrnice jsme chtěli, aby se to týkalo pouze velkých operátorů což je podle mě klíčové eh, pro efektivní fungování tohoto předpisu. Eh, my nicméně tedy eh, věříme, že při práci na kompromisních návrzích se ještě dostane pozornosti některým z našich návrhů. Děkuji. Děkuji. Pan Telička. Uh, you, Děkuji, paní předsedkyně. Předně bych mm, se chtěl vyhnout situaci, abychom tady mluvili déle než na zasedání sínových zpravodajů, ale začal bych mm, důrazem na to, že pozitivní pocit je ten, že sdílíme stejný cíl a tím cílem je to, že chceme funkční e, balíkový trh a chceme větší či menší uznání skutečnosti, že komisař i my máme určitou představu o tom, jaký je ten trh v současnosti a jaký by měl být v budoucnu. A za druhé, to už řekli mnozí kolegové, se musíme podívat na návrh zákona z hlediska e-commerce a mnozí kolegové také zdůraznili, že existují na trhu stále ještě určité anomálie. Lze pochopit, že tady je cenový rozdíl 7% bodů. Nechci tedy prodlévat u toho, jak je ta cena strukturována, to je pochopitelné. Někteří dokonce eh, neuznávají přeshraniční dodávání balíku jako přeshraniční, to je možná pozitivní znamení do budoucna, ale některé rozdíly jsou stále ještě obrovské. To znamená, že je důvod eh, příznivě eh, posuzovat návrh komise. Možná, že si myslíte, že někteří z nás, včetně tedy mě vyjádřili, vyjádřili pochybnosti nad touto legislativou je, my jsme hovořili ale s řadou eh, subjektů a myslíme, že důležité je, abychom zachovali tento rozsah působnosti, abychom eh, přis dospěli k tomu, že to bude doplnění stávající služby o, e, směrnice o poštách, že napravíme to, co je nutno napravit, ale e, nebudeme provádět zbytečné legislativní cvičení, které by spíše trh zkreslilo a vytvářelo mnohem více problémů, než vyřešilo. Jsem do jisté míry optimistou i když jednání pokročila méně, než jsme doufali, je to ale eh, komplikovaný materiál, má různé dopady a chci eh, ocenit snahu zpravodajky být vstříc eh, jiným názorům. My postupujeme vpřed, postupně, pozvolna, to mi nevadí, pokud to uděláme nakonec dobře. A pak ještě jeden prvek, který bych chtěl zdůraznit, a to se týká toho, že za dva roky dojde k přeskumu směrnice o poštovních službách a řadu tedy připomínek, které máme, bych zařadil spíše do toho procesu, než vytvářet tady eh, zbytečná, zbytečné úsilí eh, nebo vyvíjet zbytečné úsilí nyní. Takže přál bych si takovou jasnou, čistou legislativu, Eh, která bude skutečně symbolem lepší regulace. Několik konkrétních bodů. Článek 4, o němž se tady několikrát hovořilo. Tady jsou rozdíly. Otázkou je, zdali eh, všichni provozovatelé mají být eh, pokryti anebo pouze univerzální poskytovatele služeb, respektive poskytovatele univerzální služby. Nemyslím si, že poskytovatelé univerzálních služeb jsou jedinými představiteli tohoto trhu a že eh, se další změny v budoucnu dostaví. Mnozí provozovatele mění své mm, modely podnikání a tak dále. Oceňuji, že to zpravodajka zapracovala, že totiž omezíme, omezíme eh, rozsah působnosti na tarify za kus. Nehovoříme o kontraktech, které se odvíjejí mezi velkými společnostmi, které mají speciální dohody. Tady hovořím skutečně o těch zákaznicích. Paní eh, předsedkyně, vidím, že se bavíte, ale není, ne nad tím, co říkám, ale panem uh, eh, Vandenkampem a jeho poznámkami. Vidím to na vás. Já se nesměju nikomu tady ve výboru. Uh, uh, tak dobře, ještě se zmíním o dvou článcích. Článek 5, dostupnost asi cenová. Tady podporuji návrh komise, aby došlo k testu dostupnosti. Eh, uvědomí, že to je skutečně založeno na nákladech a Určitě, to už některý, eh, někteří řekli a na tom jsme se také shodli. Spravodajka eh, to dala najevo. Tady neusilujeme o skryté cenové regulace, takže základem je tarif za jeden kus a Eh, eh, na sazbách. To si určitě regulační orgány i přejí. Je to informace, která musí být poskytnuta najednou a zpravodajka ví, že bychom chtěli spíš mít dvoustupňový přístup a tedy, že další informace poskytneme, když si regulační orgán vyžádá další informace. Článek 6 tento článek asi bude mít nejvíce viditelných dopadů na eh, spotřebitele krátkodobě, protože právě on otevírá síť dalším subjektům eh, dodávajícím balíky, zejména těm, kteří eh, nejsou schopni vyjednávat s, jako rovní, ro, s rovným s velkými společnostmi. Tento článek eh, se netýká spochybňování toho, zdali poskytovatele univerzálních služeb investovali dost a nechci je nutit ke ztrátě podílu na trhu, ale jde o to umožnit sdílení nákladů sítě ale určitě musíme posílit eh, pojistky a ochranu. A eh, poslední dvě velmi krátké poznámky. Za prvé, chceme mít eh, solidní kompromisní dohodu, takže bychom neměli do této legislativy vkládat všechny ty střípky, které chceme, ať už z hlediska zaměstnanosti, sociálních věcí a tak dále. Eh, má to být legislativa, k níž se můžeme vždy stahovat a eh, zabrání také zbytečnému administrativnímu zatížení Eh, takže myslím, že eh, je tady před námi mnoho práce, ale věřím, že zpravodajka má podporu k dosažení cíle a doufám, že se eh, vyhneme zbytečnostem a že se skutečně zaměříme na ten jediný cíl a doufám také, že budeme moci přistoupit k hlasování v červenci. Děkuji. Telička. Děkuji hodně, děkuji vám, pane Taličko. A dám teď slovo panu Wim van den Kampovi. Paní předsedkyně, děkuji vám. Já se omlouvám, protože já tady eh, nemohu zůstat eh, tady po celou dobu eh, zkuse, ale to by neznamenalo, že bych byl netrpělivý. Já toto téma sleduji již několik týdnů a mám dojem, že se tady snažíme smířit nesmířitelné. A já bych skutečně eh, prosil eh, zpravodaje, zpravodajku, aby toto bylo, aby se nám to příliš nerozrostlo. Eh, myslím, že je tam několik aspektů ze směrnice, které sem nepatří. A já bych řekl, že eh, já, já se tady shoduji s panem Ferbrem a s panem Taličkou. Máme trh a ten trh by měl prostě fungovat. Neměli bychom svazovat, měli bychom mu umožnit, aby fungoval. Tady tato ustanovení o poskytování univerzální služby, to je něco, co jsme si zvolili. A já jsem rád, že článek 4 zůstává omezen pouze na univerzální poštovní služby a článek 5.1, když je dáte dohromady, no tak to je strašné. Já také cítím určitou zodpovědnost za to, co řekl pan Tadečka, za lepší regulaci. Já myslím, že by bylo lepší dát tam jasný pozměňovací návrh, než jakýsi kompromis, který není kvalitní a který je tedy přímo mizerný, nerad to říkám. Paní Anderson tomu věnuje spoustu času a já si toho vážím, ale přesto si myslím, že je třeba ty věci udělat tak, aby fungovaly, jak se patří. Děkuji vám paní předsedkyně, kolegové. Chci především poblahopřát Lucy za tuto zprávu a za to, jak usiluje o dosažení kompromisu mezi mm, touto rozmanitostí stanovisek. E, my víme, že to tak prostě je, že tady ta stanoviska jsou velmi odlišná. Skutečnost je taková, že Mezinárodní zasilatelský trh je velice eh, rozmanitý v jednotlivých zemích. Někde jsou velice transparentní ceny, ale máme i členské země, eh, kdy v podstatě nevíme, co všechno v té ceně je eh, schováno a zda je to v souladu se zákonem. Já jsem proto, aby se zvýšila transparentnost ať už hovoříme o službách v privátním sektoru nebo o veřejných službách, evropští občané eh, prostě mají právo na férové ceny a je třeba, aby se vědělo eh, o případech, kdy dochází k její deformaci nebo k monopolní situaci. Ne všichni operátoři by ovšem eh, měli být povinny předem poskytovat informace regulačním a dozorovým orgánům. Já si myslím, že tam, kde je jakési podezření, že není všechno, jak by mělo být, pak je třeba poskytnout příslušné informace mm, vnitrostátním orgánům. Ta zpráva už má článek 7, který, se zabývá důvěrností údajů. Takže já si myslím, že obavy z toho, že by mohlo docházet ke ztrátě dat, nejsou opodstatněné. Já si myslím, že bychom mohli konstruktivně pokračovat v debatě, beroucí v úvahu rozdíly mezi členskými zeměmi a náš cíl zlepšit trh. Děkuji pan Rike, děkuji paní předsedkyně já chci poděkovat zpravodaj za eh, mm, jaksi to nebezpečný úkol. Obecně bych řekl, je dost mm, v této směrnici je takový problém, protože lze to vidět černobíle podle toho, kdo má jaký názor. Ale skutečná otázka je, zdali na jedné straně máme tedy služby a jejich poskytovatele, které jsme definovali v určitém okamžiku a v podstatě zde eh, či eh, podlehají určitým limitacím a je zde určitý vývoj na trhu a ten vývoj na trhu je takový, že jsou méně a méně rentabilní ty univerzální služby. Balík ze strany univerzální, poskytovatele univerzálních eh, služeb se považuje za tedy povinnost vlastně z titulu univerzální služby. Takže tady je taková hrozba na pos, vůči poskytovatelům univerzálních služeb, že přijdou o konkurenceschopnost, o rentabilitu. Ale na druhé straně je to téma, které se týká trhu, transparentnosti, konkurenceschopnosti, cen, které se platí nakonec a ve finále tedy jde o spotřebitele. A tady je Mm, třeba, aby ty návrhy tedy nebyly antagonistické. Zatím vypadá, že jsou. Je třeba nalézt rovnováhu směrem k té univerzální službě. To je složité téma, opravdu velice složité. O to více, že tento trh je ohrožen v uvozovkách těmi operátory takzvané integrované služby. Já nebudu tady někoho citovat, ale všichni asi pochopili, o koho kráčí. A je zde eh, riziko v oblasti e-commerce, že podstatě si budou uzurpovat velký podíl na trhu zde, eh, a to, o, eh, takže tedy máme zde ty poskytovaté univerzálních služeb a potom ty poskytovaté konkrétních služeb a bohužel v takovéto jedné směrnici asi těžko nalezneme rovnováhu. Někteří se snaží jiným směrem, jedním směrem, druhý, druzí druhým směrem a já nevím, jak to skončí nakonec se tady. Ale může to nechat takovou pachuť nakonec, protože snaha o kompromis vždycky znamená, že neuspokojíme ty, kteří chtějí ochránit univerzální službu, protože tako, takoví jsou také, a ty, kteří chtějí mít hospodářskou soutěž, maximálně volnou hospodářskou soutěž. A tady je takový problém. Asi bude muset přehodnotit institut balíku vidět to jinak, ale asi ne zrovna touto cestou, touto legislativní cestou. A já myslím, že tady se nám nepodaří nalézt dobré řešení. I přes veškerou dobrou vůli zpravodaje, i přes veškeré ty poznámky obecné, které jsme tady slyšeli, ale vidíme, že tady je velký problém. Všichni chtějí zároveň Eh, univerzální službu a ochránit ji. A na druhé straně chtějí konkurenceschopnost a konkurenci na trhu ve prospěch spotřebitele. A to jsou neslušitelné koncepce a eh, ty volby neuspokojí nikoho. Takže je třeba to regulovat, regulovat tím či oným směrem. Já k tomu nemám konkrétní eh, připomínku, protože Ehm, jedni hovoří o transparentnosti, jedni hovoří o definici balíku, to také není příliš uspokojivá definice a pokaždé eh, k tomu lze co říci z jedné či druhé strany. A já si myslím, že ve finále ten výsledek ehm, bude těžko uspokojivý, objektivně těžko uspokojivý. Děkuji. Pane Rike, pan Zíle, prosím. Děkuji, Karimo. I já bych chtěl poblahopřát eh, Luci Andersonové. Není to snadný úkol, ale zatím je vše dobré. Doufáme, že doputujeme až do cíle. Já eh, bych se chtěl vyjádřit k článku 3. Eh, za po mém soudu tady univerzální přístup nefunguje. Máme velmi různé členské státy z hlediska velikosti, z hlediska eh, daňového systému a proto můj návrh byl 10 zaměstnanců jako základ pro poskytování informací. Luci eh, nabízí 25, což je ještě lepší, ale současně to neřeší všechny problémy pro eh, malé a středně velké státy. Proto bychom to raději přenechali národním regulačním orgánům orgánům, aby oni zohlednili všechna specifika členských států, pokud jde o přeshraniční eh, dodávání eh, balíku eh, a úpravu tedy zaměstnaneckého stavu. Národní orgány by měly také řešit sociální dumping. Pokud neplatíte plné daně, například v Lotyšsku máme mikropodniky a e, mnoho velkých podniků si zajišťuje e, outsourcingem e, subdodávky od těch malých a to nesouvisí se startupy a proto si myslím, že po mém soudu musíme určitou kompetenci přenechat i členským státům. Markus Ferber hovořil o startupech, řekl, že by rád dal příležitost startupům, ale jakým startupům, pokud to skutečně přináší technologie? My jsme navštívili Estonsko, tam jsme viděli jeden podnik, který téměř bez eh, lidských zdrojů um, pracují tedy pouze skoro elektronicky a ze strojí pro takovéto typy startupů by nebylo nebezpečné zahrnout tu hranici informací, eh, pokud je to startup know-how se skutečnou technologií. Ale eh, a samozřejmě pokud mu bude povoleno vstoupit do, eh, na trh v USA, je to povoleno, ale v některých členských státech ne. To by byl správný kompromis, myslím. Děkuji. Děkuji, pane Síle. Já se teď obracím směrem na komisi. Pan Gule. Thank you very much. Děkuji vám. My vítáme zprávu, kterou jsme si dnes vyslechli, zejména k článku 3, zlepšení regulačního eh, dohledu, přehledu, čemuž eh, mají podléhat vlastně eh, všichni poskytovatelé služeb a také vítáme mm, ta objasnění, která byla poskytnuta definici balíku eh, princip once only, pouze jedno, který sníží administrativní zátěž a chceme zdůraznit v souladu i s vámi, že původní záměr komise v článku 4 nebylo eh, rozšířit transparentnost na všechny poskytovatele, ale pouze to omezit na poskytovatele univerzálních služeb, protože v logice komise Článek 4 má poskytnout eh, vlastně nespornou eh, základnu pro eh, tu dostupnost zakotvenou v článku 5. A tady vítáme návrhy těch, kteří se chtějí vrátit k původnímu návrhu komise. Proč? Nechceme být neféroví vůči poskytovatelům univerzálních služeb, ale férové pro nás znamená pouze na ně se zaměřit, protože pouze oni v rámci směrnice o poštovních službách mají tedy kompetence a povinnost poskytovat dostupné služby. Takže my tento návrh považujeme za doplnění k té směrnici o poštovních službách, aby bylo zajištěno, že dodávání přeshraniční bude skutečně chápáno tak, jak má být a k tomu také je odkaz v článku 5 ohledně e, zásad článku 12 směrnice o poštovních službách. Proč? Abychom opět e, zabránili přílišné zátěži e, na bedrech regulátorů. A ještě abychom se vyhli nedorozuměním, účelem vůbec není, a aby obsah měnil eh, rozsah univerzálních služeb. To přijde až eh, s nadcházejícím eh, přeskumem směrnice o poštovních službách. To, k čemu dojde za dva roky, to ještě nebude nutně přeskum. Za dva roky dojde k šesté zprávě o provádění směrnice o poštovních službách. a tam bude ta povinnost univerzální služby přeskoumána. My eh, ten, eh, to vyškrtnutí článku 6 eh, bereme na vědomí. Původní znění nebylo tak jasné a nešlo o to mm, zakotvit povinnost. Byla to pouze povinnost, že se něco stane, ale ne povinnost výsledku. Takže věříme, že když zachováme původní článek, to přispěje ke zvýšené kompetentnosti a většímu výběru. Myslím, že mm, bych tady skončil. Děkuji. Madame Anderson, est-ce que vous voulez prendre... Anderson, ještě slovo k tomuto? Um, Uh, Marcus isn't here anymore. Pár bodů, ano, takže jenom mm, vás chci ujistit. Ano, že eh, v žádném případě eh, nechci se odchylit od eh, vynikající práce na směrnici o poštovních službách a od usnesení z minulého roku. Mm, na tom trvám. A vlastně ano, zde byla velká část, která se týkala implementace a zde mm, mm, Samozřejmě tento mm, sektor je relevantní i pro otázku narušení hospodářské soutěže na trhu, takže také univerzální služba, povinnost univerzální služby, souhlasím s Markusem, to musíme ochránit, do toho musíme investovat a máme rámec, který eh, nemůže být eh, v kolizi pan Zlotovský, takže mm, mm, téma pozměňovacího návrhu 282, takže můžeme se podívat na přílohu a zdali nějakým způsobem ten způsob, mm, tedy ty ne, tarify, které třeba prověřit, zda to je v, v, návr, v souladu. Já jsem ne, zkoumala článek 282 a děkuji všem za poznámky a opět opakuji, tady nejde o to, že by se měla e, duplikovat data, to ne, to máte pravdu, neměli bychom vytvořit článek 3 povinnosti, e, které by znamenaly e, duplikovat data a Nechceme vytvořit té nařízení nebo mít regulaci, která bude narušovat hospodářskou soutěž na trhu a všem říkám, panu, panu Riketovi říkám, tady nesmíme zapomínat na to, že u balíků ve většině členských států tady je eh, relativní podíl na trhu těch monopolních operátorů. Proto vlastně bychom byli jako dinosauři, kdybychom se snali regulovat toto téma a kdybychom se nesnažili tam maximálně Eh, zahrnovat nové operátory balíkových služeb, takže to bychom měli dělat určitě. Doufejme, že to podaří. Já vás chápu, je to ambiciozní, ale je to pouze konkrétní přeshraniční téma a eh, tedy přeshraniční balíky. Te, takže já doufám, že to nějak vyřešíme. Ano, já se nesnažím sladit to, co je nesladitelné, neslučitelné a doufám, že to lze sladit. A já jsem nenavrhovala žádných dalších deset článků, takže budeme, bude to stručné všechno. A podporuji princip kvalitnější legislativy, better regulation, takže vše, co činíme, bude znamenat, že to všechno budeme analyzovat, aby to bylo skutečně správné, na cloudy, ano, souhlasím. Jde o spravedlnost a jde o vnitřní trh a o to, aby byl správně nastavený. A také říkáte, že některé regulační orgány se chovají jinak než. Takže ano, tady my jsme v Evropě, v Evropské unii a směrnice o poštovních službách byla ta, i kdyby byla nejlepší na světě, tak nevytváří rámec, eh, kdy regulační orgány by dělali všechno, co mají. Některé ano, některé ne. To je ale pouze malý aspekt. Někdo e, netvrdí, že vytvoří, eh, vy, vyřeší problém přes noc, ale musíme udělat něco smysluplného. A já si proto myslím, že tak to bude. A článek 3, pokud je článek 3, ano, podívejme se na ty vaše další návrhy, jak jak bychom to mohli vyřešit. To znamená, aby členské státy měly právo úvahy, diskriční pravomoc to eh, určitě asi tím jsem reagovala na většinu poznámek. Děkuji a děkuji všem a jsem ráda, že všichni se takto této agendě věnují. Děkuji, paní Andersen. Připomínám, že hlasovat budeme 11. července. Za krátko. Máte má krátkou dobu eh, na pronalezení dobrého kompromisu aby nakonec parlament tedy skutečně eh, k tomuto užitečně mohl přispět. A budeme pokračovat, budeme pokračovat. Je vais euh, proposer une pause parce que la personne qui est additionnée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 Mes chers collègues, les cinq minutes sont terminées. Tak, kolegové, pět minut uběhlo. Posaďte se. Allez, nous continuons. Budeme pokračovat eh, s eh, bezpečností silničního provozu. Čeká nás prezentace Evropské komise DG Move a budeme se zabývat aplikací silničních kontrol na základě směrnice 2030 a činnost mm, dopravců a přepravců na základě eh, nařízení z roku 2009, mm, to je tedy nařízení 1071, tato zpráva eh, se dotýká nebo pokrývá období 2013 až 2014. zástupce komise. Takže dobře, tak to řeknu. Děkuji, paní Jonidu. Jonidu, Jonidu, ano, Jonidu, přesně tak, dobře, děkuji paní předsedkyně. Uh, I'm going to present you um, an over... Já vám zde odprezentuji přehled eh, zprávy, eh, které jsme vyskutečnili v loňském roce a sice jsou to silniční kontroly eh, obchodních vozidel v letech 2013 a 2014. Zpráva v plném znění je samozřejmě k dispozici na Eurolexu v případě, že byste si to chtěli přečíst. Je to součást naší eh, prostě závazku. Eh, členské země musí vždycky co pár let eh, reportovat svou statistiku tomto případě bylo užité zdržení, některé členské země to včas nestihly. Ty země, které jsou zde žlutě, eh, podaly zprávy žlu, eh, pozdě a ty, které jsou zde červené, tak neodali nic. Proč? Protože směrnice z roku 2000 eh, byla nahrazena novelou v roce 2010 Eh, tam bylo zavadeno mnoho nových eh, ustanovení a no, prostě tak eh, se to stalo. Ty velké členské země, ty s tím měly nějaké potíže a nakonec tedy to podali, ale s velkým spožděním. V této zprávě vidíte Eh, jak eh, jsou rozdělené kontroly eh, domácích vozidel a zahraničních vozidel. To máme v každé členské zemi jinak a vidíte, že ta rovnováha je velice, velice rozmanitá země od země. Někdy je to vysvětlitelné snadno, někdy hůř. Ale já bych chtěla říci předem, že v tomto období eh, eh, počet kontrol výrazně poklesl o 31% oproti předchozímu období. Já jsem eh, toto debatoval, o, debatovala s výborem o, pro tedy silniční dopravu a vysvětlit, k čemu to, tedy co k tomu vedlo. A to vysvětlení bylo dvojí. Jednak, že příslušné orgány sledovaly jiné priority a pak máme druhé vysvětlení, které je trošku lepší a sice, že eh, je, je eh, tedy počet eh, kontrol klesá tím, že je jejich lepší zacílení, což je celkem pozitivní. Eh, znamená, že se méně času ztrácí zbytečnými kontrolami. Já eh, nechci hovořit o konkrétních zemích, ale samozřejmě eh, existuje daleko více informací pro jednotlivé země. Na tomto grafu vidíme počty zákazu jízdy po provedení kontrol. Celkově jejich podíl narůstá oproti předchozím období. 2011 až 2012 to bylo 5,1, nyní 9,8. A jak vidíte, jsou obrovské rozdíly mezi členskými zeměmi. A opět otázkou je, zda to zacílení je adekvátní. Taky zde vidíme, že obecně e, domácí vozidla jsou většinou v horším stavu než ta zahraniční. E, a na tomto snímku vidíme e, nejčastější nedostatky, které nám hlásí ženské země. A opět eh, tuto prezentaci eh, vám můžeme dát k dispozici, abychom to nemuseli tady eh, detailně rozebírat. Ale některé členské země se zaměřují na konkrétní nedostatky, jsou tam prostě národní preference. No a teď se dostáváme k závěrům. A to jsou tři hlavní body, které vyplývají z této zprávy. Tak za prvé počet eh, kontrol přes 2,5 milionu je pokles o 31,5 oproti období 2011 a 2012. V principu eh, by to nebylo eh, tak strašné, kdyby systematicky Eh, narůstaly počty eh, vozidel eh, se zákazem jízdy. Druhá otázka je rovnováha. Jak jsem už vysvětlila, jde o, rovnováha, o rovnováhu mezi zahraničními a domácími vozidly. V českých zemích to ne vždy je nastaveno správně. Něco se dá vysvětlit, něco ne. Čili optimalizace by byla možná. No a v poslední, tedy v neposlední řadě je podíl eh, vozidel, eh, které jsou vyřazeny z provozu. Eh, pokud je tam nízká, nízký podíl, tedy blízký nule, tak to znamená, že je to víceméně ztráta času. A naopak velmi vysoké, vysoké počty jako těch 89% eh, z jedna členského státu a týká se to vlastně domácího vozového parku, tak to asi taky ukazuje určitý problém. Já bych tedy závěrem řekl, že ta otázka lepšího zacílení bude řešena novou směrnicí, kterou chystáme na příští rok. A sice chceme zlepšit systém vyhodnocování rizik, a ten by měl vést v příštích letech lepší harmonizace a, a zacilování. Děkuji vám. Děkuji. Nyní eh, naši řečníci. Vin van den Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. Neperte to nějak špatně, ale je třeba se podívat na tuto prezentaci v souvislosti s balíčkem mobility. A pokud jsem to dobře pochopil, tak zde eh, navrhuje se zvýšení kontrol o 3% a není úplně jasné, zdali ty 3% zdali se budou týkat kabotáže nebo e, technického stavu. To je první otázka. Druhá otázka. A co, e, jak je to se spoluprací s těmi národními kontrolními orgány? Zde existuje zatím dobrovolná spolupráce, ERC, myslím, se to jmenuje, European Route Control, Evropská silniční kontrola. A jak eh, tedy spolupracují tito inspektoři a komise? Je zklamáním, že dva velké členské státy, tedy Německo a Francie, nebyly sto nebo nechtějí nahlašovat, podávat zprávy. Já to beru jako fakt. To není otázka. A teď mám takovou nizozemskou otázku, která je trochu populistická svou povahou, ale v Nizozemsku panuje dojem, že bohatí řidiči nákladáků z Nizozemska podléhají striktnějším kontrolám než ti chudší z jejich členských států. To se tak jenom říká sice, ale Ví o tom něco komise? Děkuji, pane Van de Kampe. Paní Sehnalová, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, já si beru slovo, protože jsem byla zpravodajkou tohoto parlamentu eh, eh, tady k této, k této směrnici. A musím říct, že ta debata, kterou, nebo to, ta Eh, ta prezentace, kterou slyšíme dnes, je v podstatě velmi podobná té debatě, kterou jsme vedli před několika lety, eh, to znamená málo zdrojů, eh, zacílenější kontroly, diskriminační možná jakýsi přístup a obrovské rozdíly mezi členskými státy. Takže eh, pro mě nic moc, nic moc překvapivého. Eh, některé z těch poznámek, které jsem eh, chtěla říct, <laughs> mi vzal z úst Vandekamp. Chtěla jsem se také zeptat na to, proč v podstatě státy, o které bychom potřebovali tato čísla, nebo že Německo a Francie je, je nedodali, to je pro mě otazník, co tedy, co tedy s tím. Můj druhý dotaz se týká toho systému hodnocení rizik rizik, protože to byl přesně ten důvod, eh, proč jsme chtěli, aby eh, byl zaveden, eh, to znamená aby ty kontroly byly skutečně zacíleny na ty nejrizikovější eh, dopravce, aby eh, nebyly, nebyly diskriminační. Eh, na ten, ten termín pro to zavedení je rok 2019. Do jaké míry máte informace, že budou členské státy skutečně připraveny na to ten systém hodnocení rizik od tohoto, od tohoto data, data spustit, protože si myslím, že je to skutečně dobrý směr, kterým bychom se měli, měli vydat. Takže to je všechno, děkuji. Děkuji. A pan van der eh, Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem měl stejnou otázku. Pokles kontrol, to mě také velmi zajímá. Analyzovala to Evropská komise také s ohledem na eh, časové rozpětí, vykazování eh, zpráv o kontrolách. Členské státy, které musí eh, šetřit u kontrol, jsou tím také postiženy. Eh, k tomu mm, by se mělo říci více a připojují se k předřečníkům. Dvě velké země nejsou z toho vypracovávat korektní zprávy a to je zneklidňující necháme to tak, anebo mm, hodlá komise být činná v tomto ohledu i s ohledem na budoucí zprávy, protože i povinnosti výkaznictví jsou zakotveny v evropských zákonech a musí být dodržovány. Evropská komise by pak ještě měla možnost zahájit řízení pro porušení smlouvy, pokud eh, by bylo nutno. A tady přece platí, že měříme všem stejným metrem. Děkuji. Pan Kramer. Ano, děkuji. Děkuji i za zprávu, ale e, je to pro mě trochu zklamáním. Je sice hezké, že víme, že Německo a e, Francie se absolutně nezajímá o evropskou regulaci, ale e, musí se něco stát. Vy jste strážkyní zákonů a směrnic a musí se něco stát. Nedá se jen tak pokrčit rameny a říct si, nedá se mm, nic dělat mm, a budeme čekat, co se stane. Já myslím, že se tady musí z naší strany stát toho více a z vaší strany strany. Další bod. Vše, co se zkoumá a prověřuje, je například eh, kontrola, že 10% eh, nákladních eh, kamionů je přetíženo. Existují o tom statistiky, jsou tam opět hlavní viníci Německo a Francie, kteří nedodávají informace. Existují tedy vůbec nějaké tabulky o tom, protože samozřejmě ty přetíženy kamiony jsou velkou hrozbou, nebezpečím nejenom pro řidiče kamionu, ale pro všechny ostatní účastníky. Eh, další bod, eh, doby odpočinku a jízdy. My jsme se jednou eh, dostavili k takové kontrolní stanici a tam nám policie řekla, že jim včera zavolal jeden řidič, který je prosil, prosím zkontrolujte mě, sedím už 17 hodin za volantem a můj šéf mi nedovolí přestávku. A oni nám řekli, toto vůbec není ojedinělý případ případ, stává se to častěji. Takže zákony bez kontroly můžeme zapomenout. Takže co se děje v tomto ohledu? Je komise oprávněna provádět namátkové kontroly a když ví, že v některých zemích se vůbec nekontroluje, že tam míra um, kontrol činí 0,1%, co se pak stane? A poslední bod je eh, výhled do budoucna. My jsme měli skandál Dieselgate a když eh, máme pak hodnoty eh, Real Driving Emissions, jsou také kontrolovány, zda jsou dodržovány? anebo je to také fušerství. Takže máme určitou zkušenost, víme, co vše ti inženýři natropili, aby obešli zákony. Takže Existuje nějaké, nějaká vize do budoucnosti, že i v tomto ohledu bude moci komise provádět namátkové kontroly, nebo jak na to pohlížíte? Je to přece také velké nebezpečí. Děkuji. Pane, eh, děkuji, pane Kramere, komise. Vidíte všechny ty otázky, skutečně to hm, může být velký problém. Tady si nemůžeme, eh, jak si nemůžeme hazardovat s bezpečností na silnici, protože v podstatě jeden, který zemře, tak se, sedm jich je invalidních a to je prostě velký, to jsou i velké náklady pro společnost a otázka dopravců, no, silniční dopravě tedy, takže tady ta skutáčka, všichni to pochopili, je otázka kontrol. Je to v kontrolách. Pro mě jako e, předsedkyni, mm, e, ne EP tedy, ale jak řekla paní předsedkyně, ale pro mě jako předsedkyně výboru TRAN, ano dobře, jak se uklidněte, ne, předsedkyně EP zatím ještě ne, ale já jsem šokována, že v tom pan Windenkap to řekl v tom balíčku mobility, tak eh, tam se vůbec nemluví o kontrolách. A tam budeme čekat na rok 2034? Máme ještě čas vůbec? 2034, co budeme dělat toho roku? To je první věc. A druhá věc, která je taková velice překvapivá, a to ji řekl pan Kramer, to je otázka kontroly doby odpočinku, ale i podmínek, za kterých řidič odpočívá. Když máte dopravce, kteří do kabin eh, v různých podmínkách eh, nutí ty řidiče, aby odpočívali, tak to přece nejde. Takovéto situace přece jsou nemožné teď v roce 2017. To je skutečný problém, poněvadž člověk, který není odpočatý, ten řidič neodpočatý, tak ten riskuje. A e, je zde riziko, že se může stát drama. A potom je to otázka transparentnosti. To je, je problém pro náš výbor. My nechápeme, že velké země, Německo a Francie, že pořád nepředložili zprávy, tedy nepředložili údaje e, v této věci. Tudíž pokud byste nám mohla vysvětlit tyto části otázek, to by bylo vynikající. Paní eh, Jonito. A poté budeme pokračovat a dáme slovo panu Ližva. Ližva, to je pro mě jednodušší vyslovit tedy. Tak, máte slovo. Merci bien. Dobře, děkuji. Za prvé začnu otázkou těch dvou velkých členských států. Aby bylo jasno, já tady neříkám, že tyto členské státy nám nepodali zprávy. Takže věřte nám, děláme svou práci. Ano, podali nám zprávy, ale neměli data, protože šlo o Eh, nové klasifikace, které zavádí pozměňovací návrh 10 eh, nebo příloha 10, to byla jejich potíž, museli upravit podle toho legislativu. Nyní už tak učinili a ujistili nás, že nyní už jsou schopni podat zprávu za eh, nové období podle nových pravidel. Takže máme globální data, pouze nám chybí určité kategorie chci tedy zdůraznit, že oni spolupracovali. Takže zase z toho nedělejte velkou věc. My jsme také splnili svou eh, povinnost, oni také. To už není vůbec problém. Druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Hovoříme zde pouze o technických kontrolách zaměřených na poruchy vozidel. Myslím, že tady došlo k nedorozumění, protože existují i jiné kontroly, které se vztahují k eh, době jízdy, tedy k pracovní době. A potěšení to vysvětlit přenechám mému kolegovi Edimu, který má na starosti celý ten balíček eh, interní vnitřního trhu a mobility. Takže ta 3%, která zmiňujete, se netýkají tohoto. My tam máme minimum 5% eh, kontrol. Hovoříme ale o kontrolách technických závad nebo poruch. Nemáme žádné poznatky, povědomí o diskriminaci o níž se zmiňovali nizozemští kolegové a zcela souhlasíme také s paní Sehnalovou. Promiňte, pokud jsem zkomolila vaše jméno, že je faktem, že hodnocení rizika je klíčová věc. Nová směrnice to řeší a jasně jasně, jednoznačně také v další zprávě budeme tedy nutit členské státy, aby prováděly více cílených eh, kontrol. Pokud členské státy budou eh, schopny to udělat dříve, tak to bude dobře, ale my budeme naléhat na to, aby eh, tedy tak učinili. Pokud jde o přetížené kamiony, Lituji, ale toto eh, je mimo eh, působnost naší legislativy, protože tato legislativa zkoumá pouze technické poruchy závady. Nemám tedy informace. A to ještě důležitější než technické. Dobře, ale bohužel nemám k tomu žádné eh, informace, které bych mohla poskytnout. Myslím, že jsem tím zodpověděla vše. Děkuji. Pan Dežo má slovo. So I will reply to some of the question. Já tedy odpovím na některé otázky, které jste nyní zazněly a e, poté e, se vrátím k té přesnové zprávě komise. Tak k těm e, otázkám. Pokud se týče vynucování, to je určitě důležitý bod, kde se chceme zlepšit. A to prostřednictvím balíčku mobility eh, z posledního března. A eh, já eh, za chvíli budu mluvit o nařízení 1071 o přístupu k profesi a budeme tedy hovořit o kritériích, která zabrání vytváření firm v podobě poštovních schránek, čili měla by to být strukturálnější, strukturovanější spolupráce mezi členskými zeměmi a umožní to dotazovat se ze strany jednoho členského státu u druhého členského státu a eventuálně kontroly na místě. Pan Van de Kamp eh, řekl vlastně přece eh, to, o co tady jde, a to, je, to je to procento kontrol, které by se měly provádět. Ehm, ty 3%, o kterých je řeč, to se týká kabotáže. A my tedy eh, navrhujeme změnit pravidla pro kabotáž, aby se eh, vše eh, zjednodušilo, včetně pravý hodnot limitů pro kabotáž ale také chceme, aby členská země provedla určitý minimální počet kontrol kabotáže. Jestliže si členské země stěžují, že na jejich území eh, dochází k nelegální kabotáži, dobře. Takže my tedy zlepšíme pravidla, ale pak je zodpovědnost na členském státě, aby provedl alespoň minimální počet kontrol, přičemž je to stanovené na 3 objemu kabotáže. Dále to nařízení 1071, eh, znovu se k němu vracím. Eh, tady bych chtěl rozšířit informace, které členské země musí eh, vkládat do svého národního registru. Zejména registrační číslo toho vozidla a riskové, rizikové hodnocení příslušného podniku. A to samozřejmě umožní prostřednictvím EU, aby si členské země tyto informace vyměňovaly. Čili jsou tady dvě nebo třetí, tři opatření, která by měla zlepšit eh, tedy toto vynucování. Eh, Tady byla řeč také o odpočinku v kabině, čím se také zabýváme v revizi směrnici o době práce a době odpočinku a navrhujeme, aby bylo možné eh, eh, redukovanou redukovanou dobu odpočinku strávit v kabině, přičemž ten regulérní odpočinek, to je aspoň 45 hodin, aby ten odpočinek by se měl odehrávat mimo kabinu vozidla. A také eh, chceme docílit toho, aby se přeprava organizovala tak, aby se řidič mohl každé tři týdny vrátit domů. Otázka tachografů, to máme zase směrnice 2034 eh, o budoucím eh, vybavení všech vozidel tachografy. A tady s tím souvisí dvě akce. Za prvé, eh, smart tachograf, mm, to jsme zavedli a schválili zhruba před dvěma lety a momentálně se pracuje na implementaci nařízení a teď eh, připravujeme, vlastně už byly schváleny technické specifikace a samozřejmě tady spolupracujeme s výrobci, abychom zajistili to, že chytrý takovráv eh, bude na trhu k dispozici včas. To znamená do června 2019. To je jedna věc. A druhá věc, Není tady žádný závazek zpětného do vybavení vozidel registrovaných před červenem 2019. Eh, čili eh, oni budou mít povinnost eh, mít na palubě digitální tachograf a nebude to ten smart tachograf, který bude sledovat i polohu vozidla Čili mm, de facto eh, pořád je ještě eh, eh, možné ještě před rokem 2034 přece jenom tady ten retrofitting, retrofitting žádat a vynutit. Čili to je bylo tolik odpovědí na otázky. Děkuji, pane Liežové. Já bych navázala na tu větu. To znamená, k otázce pana Vin van de Kappa, to jsou ty 3%. Tam k tomu jste řekl, že došlo ke změně v kabotáži, ale zároveň členské státy budou mít minimum kabotáže. Můžete to nějak upřesnit? Jak to bude s tou změnou kabotáže? Co ti myslíte změna v kabotáži? Změna kabotáže, to mi nebylo jasné. A e, potom dám slovo Vimovi taky. Takže já nepo, nejprve vezmu ty otázky. Chci vědět, co ti myslíte konkrétně změna kabotáže? Pan Wim teď ještě. Even voor mijn uh, eigen kennis en voor mijn kennis. Eh, paní předsedkyně, i ke zlepšení svých vědomostí se chci zeptat toto. Předpokládám, že když dojde ke kontrole kamionu, pak proběhne technická kontrola a také takzvaně sociální kontrola a toto by mělo být jedno ucelené opatření, anebo jsem to pochopil špatně. Pane Liežua, tady jsou na vás dvě otázky. Pana Virvandenkapa a moje. Vyslechneme si teď odpověď pana Liežua. Monsieur Liežua, allez-y. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. No, nejprve, já jsem zmínil změnu pravidla, to znamená limit pro kabotáž. Nyní mm, dopravci mohou provést tři operace kabotáže během sedmi dnů po sobě jdoucích při mezinárodní operaci v členském státu. My navrhujeme zjednodušení tím, že zrušíme, vypustíme ten limit pokud jde o počet operací, tedy tam byl původně ten by tři operace kabotáže, takže my máme restrikci, která podle našeho návrhu je, se týká pouze času, časová restrikce v tomto našem návrhu. Provozovatel, té dopravce, může provést několik operací kabotáže během pěti dnů, po sobě jdoucích pěti dnů, eh, když tedy provádí tu mezinárodní operaci v členském státě. Tudíž my jsme vypustili ten limit spočívající v počtu těch operací kabotáže těch, a to, že jsme vypustili ten maximální počet, ten limit eh, operací, tak to neznamená liberalizaci kabotáže. My snižujeme, redukujeme v tom návrhu dobu, po kterou lze provést kabotáž nebo kabotáže ze sedmi na pět dní jsme to zkrátili. A abych to ještě jednou vysvětlil, takže to kontrolní opatření, eh, které je zde úplně nové, eh, nefiguruje ve stávajícím nařízení, takže členské státy podle návrhu jsou povinny provést minimální počet kontrol kabotáže či kabotáží eh, ve výši 3 3 což se stanovuje podle počtu kabotáží v předchozím roce Eh, takže eh, rok minus dva bereme jako referenční rok a podle toho se stanovuje ten cíl, tedy minimální počet kabotáží. A to, co se děje ve skutečnosti, je, že eh, kontrolní inspekční orgány provádí šetření, tedy kontroly, které pokrývají různé typy předpisů, legislativy. To znamená, Eh, třeba dodržování sociální legislativy, tedy kontroly tachografu. Také tím to začíná. Děkuji, ano. Ještě tady pan Rikep má otázku. Já mám otázku. Mně to zase není jasné v té kabotáži právě. Před eh, tou časovou, předtím ta lhůta časová bylo sedm dní, sedm po sobě jdoucích dní, takže tam měli právo na sedm dní. No, tady šlo o sedm dní, eh, tedy pracovních jenom, anebo prostě kalendářních? To je otázka. Aha, my nepracujeme s koncepcí e, pracovních dní. Tady jde o mezinárodní operaci, takže sedm dní, ha, tedy kalendářních sedm dní, eh, na to má ten dopravce, aby mohl provést operace kabotáže v členském státě. Ale e, ta mm, povolení k eh, provozu nákladních vozů, tak eh, eh, nejsou nějak ovlivněny mm, třeba tím, že někdy se zakazuje třeba, třeba mm, provozovat nákladní dopravu, kamionovou dopravu v některé dny, kromě toho, když by převáželi nějaké jaksi zboží podlohající zkáze. No samozřejmě ten dopravce musí respektovat eh, předpisy daného státu, tedy zákazy třeba provozovat tu dopravu v některých dnech. Takže když má sedm dní na tu kabotáž a když v těch sedmi dnech prostě jeden nebo dva dny eh, je zakázáno, hm, tedy eh, jestli je nákladní doprava zakázána, tak nemůže hm, jít na silnici a nemůže provést ani tu kabotáž, ani tu mezinárodní operaci pro účely opuštění daného Eh, území. No, takže tady o, vík, o víkendu třeba zákaz to existuje ve většině členských států, takže když vy teď přejdete ze sedmi na pět dnů, tak v podstatě eh, to není žádné de facto omezení, protože dva dny stejně v tom nemohl použít ten dopravce, takže eh, protože dva dny nebyly pracovně stejně zakázána ta eh, nákladní doprava silniční, takže vlastně nedošlo k de facto k žádnému snížení, nedošlo k žádné časové změně. Vy jste v podstatě liberalizovali kabotáž, to je výsledek. To je de facto návrh komise. A to byl eh, návrh komise v předchozí funkčním období také. Takže když se přešli ze sedmi na pět dní, vzhledem k těm omezením, eh, které jsou třeba o víkendech, no tak de facto vy jste nezměnili délku kabotáže povolené, tedy hm, a vy jste liberalizovali počet těch operací kabotáže. No, No, to koresponduje pozici komise i v minulosti zcela liberalizovat kabotáž a už je to tady. No, takže s tímto upřesněním budeme pokračovat. A e, přejdeme k bodu, následujícímu bodu. To je poslední bod. To je aha, prezentace komise. Jde o nařízení delegované nařízení o informacích eh, o multimodálních eh, pohybech na úrovni EU a slovo dostane paní Van Dorm z DG Move, která má na starosti investice a inovace v dopravě. Takže jste tady, ano, dobře, máte slovo, paní Van Dorm. Eh, eh, Dobrý den, možná nejprve bych dala slovo řediteli, který také jsem přišel a poté bude následovat moje prezentace. Jak se jmenuje váš ředitel, aby jsme ho tady všichni znali jménem ve výboru? Chiro děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, eh, Děkuji Izabel za to, že jsi mi dala slovo. Jenom jsem vám chtěl říci, paní předsedkyně, že toto je akce, kterou provádíme v úzké součinnosti s parlamentem, poněvadž samozřejmě, abychom mohli přijmout tento delegovaný akt, tak jsme vyzvali parlament a jednali s ním, protože jde o akt přijímaný v rámci směrnice ITS teď již po šesté vlastně přijmeme delegovaný akt a paní Van Dorm ho představí určitě, protože ona ho zná nejlépe, má to na starosti v našem oddělení, takže prosím, má slovo, aby vám detailně představila tento delegovaný akt, který brzy spatří světlo dne. Máte slovo. Ten, ten možná přejdu do angličtiny. Um, I, I better manage the, the words in English. Eh, dobře, já eh, budu hovořit anglicky, neboť eh, tato mě jde lépe. Tento, to, toto delegované nařízení bylo součástí balíčku Bility a my právě provádíme přeskum. A my jsme provedli všechny možné eh, a všechny různé akce, aby bylo zajištěno to, že eh, budou zapojeni všichni, všechny zainteresované strany. A jde nám o to, aby eh, ten text se vlastně v určitém čase uskutečnil. Měli jsme eh, dva workshopy, poslední byl eh, v listopadu a eh, mezi zářím a prosincem proběhly, proběhla další fáze setkávání s mnohými stakeholdery a snažili jsme se také o řadu bilaterální diskusí se stakeholdery, tak aby se zajistilo, že eh, budeme to potom schopni implementovat. O čem hovoříme? Tak eh, především nám šlo o eh, datech o veřejných a soukromých cestách a to všemi typy dopravy. My chceme, aby data byly k dispozici prostřednictvím národních přístupových bodů, Eh, mělo by to být zajištěno ve fázích a všichni členové eh, si budou moci sami eh, rozhodnout, jakým tvarem a jakou formou se bude přistupovat těmto datům v národním přístupovém bodu. Data by ovšem měla být standardizována, takže hovoříme zde o harmonizovaném setu Eh, napříč různými dopravními druhy a samozřejmě je možné to převádět taky do harmonizovaného eh, harmonizované datové sady. Důležité byly také podmínky, licenční podmínky a harmonizované eh, podmínky pro dataset. Toto všechno by mělo být dispozici od veřejných a soukromých eh, dopravců, eh, kteří tedy provádějí dopravu na vyžádání. Eh, mělo by se to týkat všech evropských dopravních sítí a informace, jako jsou harmonogramy, přístupnost, Eh, popis toho, jakým způsobem eh, by měla být dostupnost zajištěná. Tyto informace chceme do roku 2019. Další informace, eh, včetně vybavení standardních sazeb a tak dále, včetně tedy další jako je očekávaná doba doražení na konec, to je do roku 2021 a tak dále. Když hovoříme o dynamických datech, to znamená datech v reálném čase, eh, to je třeba eh, chytrý vlak a podobně, tak tam je to trošku komplikovanější. A v debatách eh, se ukázalo, že toto bychom měli nechat na členských zemích, jak si zapracují dynamická data do svého přístupového bodu. Delegovaná delegované nařízení se netýká jenom přístupu k datům, ale také plánování tras. Eh, tady je, jde o distribuované plánování tras, eh, které eh, se týká všech úroveň vnitrostátních služeb podle poptávky. Čili eh, my ne, eh, tedy jaksi je nenutíme k tomu, aby se propojovali, ale tam, kde je požadavek, tam musí reagovat. Eh, tady hovoříme o evropském standardizovaném rozhraní. A tady jsou definované další záležitosti, včetně Eh, geografického dosahu, tedy začátku a konce, v případě propojování a samozřejmě smluvní dohody. Um, um, uh, Kromě toho eh, máme eh, podpůrné akce. Členské země v této souvislosti Eh, dostali eh, tyto věci v rámci programu 2016 a my jsme nyní eh, vydali výzvu pro členské země. Bude to spolufinancováno a máme určité prostředky už vyhrazeny, tak aby se určité aspekty tohoto delegovaného nařízení mohly realizovat a Eh, členské země si samotně, eh, samotné určí, eh, do všeho chtějí tyto investice věnovat, jestli to bude tedy školení, nebo ten národní přístupový bod, nebo sběr dat o silniční dopravě, bezpečnosti dopravy a tak dále. A také časové harmonogramy o dopravě, ty, by, ty se budou muset transformovat do eh, toho jednotného formátu a tak dále a tak podobně. My tedy eh, očekáváme, že do konce tohoto roku budeme ještě v kontaktu s českými zeměmi, tak aby to mohlo začít fungovat v lednu 2018 a celé by to mělo být hotové do roku 2022. Tolik moje prezentace, eh, pak tady máme ještě další informační slajdy, kde je tedy těch informací více, ale já si myslím, že jako úvod to stačí. Děkuji vám za tu interpretaci. Eh, otázky, pan Van de Kamp. Eh, paní předsedkyně, já chci poděkovat a upřímně musím říci, že toto není úplně moje Parketa, takže možná moje otázky nebudou úplně na výši. Moje první otázka je, co to je delegované nařízení? Já znám směrnice, delegované akty, implementační akty, ale co je to delegované nařízení? Druhá otázka. Kdo co komu bude poskytovat, odkud ta data tedy Eh, se budou brát od eh, železniční společnosti, operátorů, něco, já nevím, to je něco jako FlexPass, eh, i ti budou muset proskytovat tato data. Další otázka, komu to má sloužit? Jednotlivým spotřebitelům? Hovoříme o tady o multimodální dopravě, no, tak to se musí týkat také regionálních letišť, Můžete to tak trošku vyjasnit, kdo tady komu pomáhá a s jakým cílem? Děkuji vám, pane Van de Kampe. Pan Telička. Děkuji. Já trošku budu soutěžit s panem Vimem, že já taky nejsem expert. Já vám děkuji za poskytnutý přehled a za poměrně jasnou prezentaci. Možná dvě drobnosti. Je zajímavé vidět ta statická data, tedy eh, ten harmonogram a samozřejmě harmonogram taky pro ta dynamická data. Mě by zajímalo, jak jste vlastně přišli na tato data. Eh, já nevím, 2019, eh, 2021 a tak dále. A e, já myslím, že to, co se tam udělalo na třetím místě do roku 2021, což se má týkat e, cyklostezek a e, harmonogramů odhadnutých dob cesty. Já, já nevím, proč já by si dokázal představit jinou tabulku, třeba mohlo by to být dřív 2020, 2021. Já vím, že u, u těch komplexních sítí je to složitější, náročnější. No, to je jedna otázka. Eh, druhá věc. To možná ani není otázka, to je spíše poznámka. Ten program s akčními plány. 5 milionů eur mezi 28-27 členských zemí. Ano, ano, e, e, já bych tomu rozuměl, kdyby to byl 100% grant, kdyby se to týkalo jednoho konkrétního projektu nebo jedné z těch čtyř či pěti dimenzí, poněvadž můžeme očekávat, že členské země e, to prostě nebudou tím nadšené a my je budeme muset nějakým způsobem přimět k pohybu. Máme tady v podstatě čtyři nebo pět potenciálních cílů a každý si může staví, eh, zvolit ten či onen. Čili ten synergický efekt, pokud tedy tady bude, eh, cílem je tedy synergie, tak to vůbec nemusí nastat. Já bych si spíš dokázal představit, že Evropská komise řekne, toto je cíl, to je naprosto, eh, naprosto důležité, tady je na to 5 milionů. No, při 5 milionech pro celou EU, tak to nevím to mi poněkud eh, nehraje třeba eh, s tím, že to budou muset nějak práce, eh, té práce projít, to zavést, já nevím, pokrytou tu práci. Já nevím, proč tady máme čtyři, pět cílů, každý si může vybrat, já to pět milionů, kdyby to bylo důležité, tak by to možná bylo 150 milionů a členské země by si mohly zažádat o více z nich. Já nevím, mě tady něco chybí. A kdyby se mě někdo zeptal, proč eh, dáváme eh, Evropské unie eh, rozpočet, když tady nám dávají 5 milionů a ještě si můžeme vybrat, co tak já nevím. Mně tady prostě asi něco uniklo, ale opravdu mě zajímá ten efekt. Jinak samozřejmě jak eh, to spojit s tím, abychom byli eh, mobilnější eh, a multimodálnější. A samozřejmě nerozumím tomu podobně, jako řekl pan van de Kamp. Děkuji vám. Děkuji za přednášku, ale mám také několik otázek. Například o integrovaném vystavování jízdenek na tom jsme se shodli v třetím eh, železničním balíčku před deseti lety, že budeme mít i integrovaný ticketing a realita za deset let je opak. Nemáme to. U eh, letadel to není problém, protože eh, celosvětové je, získám všechny informace bez ohledu na počtu leteckých společností, ale na železnici eh, nikoli. Považuji to za egoistickou chybu. Železniční společnosti myslí pouze na sebe, říkají ne, nedáme data dál, ale škodí sobě i druhým. A tady potřebujeme tlak já chci mít eh, přesně ty tež informace celosvětově, když chci cestovat eh, železnicí. A to, co není obchodním tajemstvím pro leteckou dopravu, nemůže být eh, obchodním tajemstvím ani pro železnice. A právě proto existuje několik projektů Evropské unie, které jsou spolufinancovány. A můj dotaz je, Eh, toto. Eh, můžeme dostat informace o tom, které projekty Evropská unie nastartovala, aby eh, toho dosáhla a jestli jsou tyto projekty koordinovány a integrovány, protože jestliže máme tři, čtyři různé kontroly nebo výzkumy, ale nejsou sjednoceny, tak se nedostaneme dál. Takže jakým směrem se jde? To bych chtěl vědět. Prodej jízdenek mě zajímá i po pařížských, po pařížských dohodách, jak to vypadá s CO2. Někteří to totiž dělají. Například vzdálenost z Bruselu do Madridu, poletím-li, tak to bude tak, tolik a tolik emisí CO2 a když pojedu autem, tak je to tolik a tolik emisí CO2, když pojedu kolem, anebo když pojedu, pojedu na kole nebo lodí. To znamená, že eh, spotřebiteli tady jde o cenu, ale možná i o záchranu životního prostředí. Usiluje se o to, mm, pokud ne, kdo klade odpor a tak dále. Já to považuji za dobrou věc. A když už se u tohoto příkladu, mezičasem jsme postoupili tak daleko, že když mm, jde o dvě země, tak eh, přeshraničně si online můžu i železniční jízdenku eh, objednat. Když se jedná ale o tři země, tak to nejde. Z Bruselu například mohu jet Tali se vlakem do Paříže. V Paříži si vezmu noční vlak do, eh, eh, do Madridu a to nemůžu zakoupit jako jednu jízdenku. Musím to odděleně eh, pořídit, protože se jedná o tři země. Logické to není, ale je to tak. A ještě šílenější je situace mm, s jízdním kolem. Jestliže z Berlína do Amsterdamu jedu Eh, intercity vlakem, který si můžu online objednat, ale když si řeknu, že z Berlína do Amsterdamu chci vzít sebou kole, kolo, i když v intercity vlaku je možné si to kolo vzít, tak online si to takto nemůžu objednat, tu jízdenku. Je to šílené, nevím, proč to nejde, ale je to diskriminace turistů s jízdními koly. A um, je to diskriminace. Byla by i úloha Evropské komise to prosadit. Stejné právo pro všechny. Eh, vzpomínám si ještě na ty autovlaky, kdy bylo možné naložit na vlak své auto z Berlína do Vídně nebo do Curychu nebo kamkoliv. Ale už i tenkrát, před 20 lety, Berlíňany demonstrovali, že do těchto vlaků eh, si mohli naložit motorku, auto, ale ne kolo. A to je skutečně neskutečné. Pan kolega se směje je přitom také eh, fanouškem eh, jízdních kol. Ale přece není možné, aby to, co je eh, povoleno pro auta, bylo zakázáno pro jízdní kola. A nyní jsem, skute- jsem skutečně velmi napjatý na odpověď komise. Děkuji. Děkuji, pane Kramer. Já se obracím na komisi. Paní Izabel van Dorn. Děkuji, pane, pře- paní předsedkyně. Samozřejmě mm, delegované akty, to je podle povahy nástroje, ano, takže já myslím, že jste velice dobře informována. E, a také k tomu, co řekl pan Telička pan Kramer, mm, používání těch e, pěti milionů, to je malá částka, to je pravda, ale a Aktivity, které budeme eh, spolufinancovat, jsou malého charakteru, jsou velice konkrétní a mm, členské státy jsou v různých fázích vývoje. Některé již mají ty body, některé ne a někteří by chtěli eh, zrevidovat eh, ten proces integrace, který mají na základě konzultací chtějí provést, takže my my dáme dispozici tento stoprocentní grant. Máte pravdu, a ten výsledek musí být smysluplný. E, nemůžeme mít jen rozstříštěné aktivity na všech 27 států. E, a pokud jde o online booking, ano, takže e, tento delegovaný akt se toho nebude týkat eh, ani těch eh, ani online bookingu, ne. Ale mm, možná kolegyně, která toho ví víc, doplní. Ano, abych se vrátila k otázce, kdo dá co. Vlastně eh, všichni provozovatelé v dopravě, dopravci, tedy veřejná doprava, ale také to mohou být soukromí, soukromé aktivity jako car sharing, protože data, která tady jsou, nejsou kontroverzní. Tady takový příklad dat, která lze dávat. Například vidíte, že eh, to není součást nějakého obchodního tajemství, to nepoškodí eh, podnikání. Naopak, možná se zviditelní díky tomu. Takže aby se vědělo, kde, kdo zastaví, kde může nabrat lidi, eh, jaké je jízdné, mm, jaký je, od, jaký je odhad průměrného jízdného a podobné informace. Takže se to aplikuje například i na námořní trajekty, i na letecké společnosti, na metro, železnice, na příměstskou dopravu, tedy všechny módy, všechny způsoby dopravy a i silniční. A kdo může používat ta data? Všichni, protože to budou open data, otevřená data, která se budou sdílet za určitých podmínek a ty podmínky, tak to samozřejmě bude záviset na uživateli a způsobu používání velké společnosti, nebo každý, kdo chce, tak bude mít přístup k těmto datům. A ten fázovaný přístup. My jsme vedli veřejné diskuze, konzultace s experty a ten fázovaný přístup, ten plán, to bylo velice citlivé takže zde jsme se snažili o konsensus, aby to bylo proveditelné. Tedy jsme diskutovali s nimi dokdy a jaký by mohl být ten zadní časový limit, nejzaší časový limit. Šlo nám především o konsensus. Pokud jde o zeměpisné rozložení, co je třeba říci? Planning, um, Multimodální plánování cesty, to jde za rámec klíč, té klíčové sítě. Máte zde městské eh, uzly a máte zde eh, tedy tu klíčovou síť. My začneme, ne tou klíčovou, ale eh, budeme tam i zahrnovat velká města, tedy ty městské uzly. A otázka CO2 emisí to eh, není eh, povinné poskytnout ekvivalent emisí, ale eh, motivujeme k tomu. Není to tedy povinnost v delegovaném aktu, je to ale dobrovolné. Myslím, že tím jsem asi reagovala na většinu dotazů. Děkuji. Paní Van Dorn, pane Rotersi, děkuji za tuto prezentaci a vězte, že jste vždy vítáni u nás, takže pokud nejsou otázky, tak pan Kramer Jedna stručná otázka. Ve čtvrtém železničním balíčku jsme svého času diskutovali o tom, že když železniční společnosti nejsou 100 během tří let zaručit, abychom všechny informace eh, v Evropě měli, aby to pak učinila komise. Myslím, že to byla eh, dobrá úprava. Jak na to reagují? Namáhají se více, anebo říkají dalších tří let eh, nebudeme dělat nic a pak uvidíme, co na to komise, alebo má, anebo máte dojem, že něco co dělají. Hmm. Jste pane odpovědět? Eh, oh, of course, eh, Mr. Kramer, eh, we are... Samozřejmě, pane Krámre, se v tom angažujeme a jak víte, tento balíček právě vstoupil v platnost a do roku 2019 bychom měli spolupracovat s ERU a bychom se tam dostali anebo ERA, abychom se tam dostali, takže ten balíček je dobrý kompromis a očekáváme mnohem eh, více aktivit, ale nemělo by to být samozřejmě směšováno s těmi třemi roky, eh, které jste zmiňoval. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Rotersi. Další otázky tady jsou. Pan Telička ano, tak, malá otázka. Velmi stručně, to není otázka, je to pouze navázání na eh, to, co řekl pan kolega Kramer. Zcela rozumím tomu, že není cílem eh, eh, tohoto delegovaného aktu právě toto, ale chci využít příležitost a přítomnost pana ředitele, který je velmi informovaný, ale také velmi pokrokově smýšlející, pokud je o integrovaný ticketing, protože my pozvolna se dostáváme ke konečné části našeho mandátu, ale kromě zprávy nedošlo k žádnému vývoji, takže věnujme tomu ještě úsilí. Myslím, že Nikdo z nás neočekává, že budeme mít za dva, tři roky e, integrovaný ticketing, ale očekávám, a tady asi se shodneme, že to bude postupný proces a všichni dobře víme, kdo jsou ty překážky nebo těmi úzkými profily v tomto úsilí. E, očekával bych, že komise, parlament spojí své síly a vyvinou společné úsilí, aby alespoň dosáhli jednoho významného kroku v vpřed, protože my o tom sníme a mluvíme příliš dlouho bez um, viditelných výsledků. Takže mm, neměli bychom skutečně zapomenout na ten integrovaný ticketing pouze proto, že to nespadá do to, této eh, legislativní iniciativy. Děkuji. Děkuji, budu eh, stručný. Paní předsedkyně, já sdílím eh, ambici pana Teličky, že skutečně je e, nutno vyvinout aktivitu a komise to již oznámila v balíčku mobilitě, že skutečně musíme tady e, přidat e, v právech cestujících, multimodálních právech cestujících, dále v digitálních službách a a je dobře, že vám to leží na srdci v Talinu se v listopadu uskuteční na toto téma konference a komise avizovala jasně, že v příštím roce chce na tom pracovat a vyvine více ambicí v tomto tématu, což není snadné, spíše se to týká služeb, ale neměli bychom to ztrácet ze zřetele. Komise má jasnou ambici v tomto směru něčeho dosáhnout. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Rotter. Děkuji, pane Rottersi. Takže žádné otázky. Milí kolegové, já bych tedy zruš- naši schůzi rozpustila a teď eh, ještě poslední věc, pan, pan Denkamp určitě není smutný, protože se uvidíme v pondělí 10. července v 15 hodin. Nebojte, to přečkáte, vydržíte.